suivant. Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner. Dámy a pánové, prosím vás, posaďte se. Dovolte, abych vás přivítal na našem zasedání interparlamentního výboru a děkuji vám, že jste přijali, mm, že toto zasedání je vedeno výborem pro rozpočet a jelikož já jsem předsedou tohoto výboru, mám to potěšení zahájit toto interparlamentní zasedání vztahy mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem se zintenzivňují a já bych velice rád, abychom my měli úzké vztahy s kolegy kteří působí ve svých respektivních národních parlamentech ve výborech, které se zaobírají rozpočtem. Dnes máme hovořit o střednědobé revizi víceletého finančního rámce. Není třeba nadhodnocovat evropský rozpočet. Protože když se podíváme na to, kolik platí členské státy, je to 1% evropského HDP. <clears throat> To znamená, že tento rozpočet je e, plánován vždy na sedm let ve víceletém finančním rámci. E, byl zahájen tento rok 2014 a bude pokračovat až do roku 2020. Zdroje přicházejí ze členských států. A jistě si dovedete představit, že e, každý tak trochu váhá s otevřením kapsy, aby dotoval evropský rozpočet vlastní zdroje se omezují na 10%. A samozřejmě tady existuje velká eh, Odpovědnost ta skupina na vysoké úrovni, kterou vede Mario Monti, přemýšlí, jakým způsobem navýšit vlastní zdroje, <clears throat> aby bylo možno rozhodujícím způsobem přispět a abychom mohli dostat našim závazkům aby se také trochu členské státy obětovaly ve prospěch institucí, ale ne poddávejme se iluzím. Bude-li existovat nějaká evropská dání, tak to budou vybírat členské státy. A bude-li existovat nějaká evropská daň, aby se nezatížili evropští daňoví poplatníci, bude třeba snížit vybírání daní národních co se týče víceletého finančního rámce, ten nám umožňuje subvencovat členské státy a jejich zdroje ve formě mm, fondu soudržnosti, sociálních programů, e, podpora mm, obcí a 80 úvěru reálně proudí do člen, rozdělují členské státy. Tento rozpočet nám nedává vůbec žádnou marži flexibility a když se ocitáme v krizi a v mimořádných situacích, Evropané se táží, co dělá Evropská unie a z pohledu rozpočtu jsou prostředky velice omezené. A předseda Evropské komise konstatovala, my to sdílíme, že Evropa už deset let trpí investičním deficitem a proto je třeba podněcovat, stimulovat investice. Hlavně by se tím mělo zaobírat finanční inženýrství. E, musíme vytvořit pákové efekty v rámci strategického plánování a investovat zároveň s poskytováním záruk. Je zapotřebí Eh, překoná tuto bolestnou situaci. My jsme se s tím také zaobírali na našem výboru pro rozpočet, když jsme hovořili o budoucích investicích jako v souvislosti s Horizontem 2020, v souvislosti s výzkumným programem a také eh, Facilitating Europe, Connecting Europe, ale Eh, když se to má financovat jako evropský projekt, neberou se peníze z těch prostředků, které jdou členským státům, ale musí to být jaksi v nadnárodním úrovni a tady je třeba překonávat národní egoizmy. Víceletý finanční rámec byl odhlasován před tím, než byl zvolen nový Evropský parlament, což trošku zjednodušuje práci těch, kteří byli zvoleni po roce 2014 A v rámci diskusí zaznělo, že tento víceletý finanční rámec bude revidován v polovině období a e, bude muset být přizpůsobit e, men okolnostem. A teď to máme situaci, kdy ten rozpočet je anachronický, protože nelze čelit těm výzvám, e, před kterými jsme se odstli. Víte, že tady byl Eh, také vyvinout mimo řádný nástroj mimo rozpočet, eh, co se týče investic, ale když jde o to čelit krizi, migrační krizi, a mm, snažit se přijímat uprchlíky. Eh, bylo oznámeno, že třeba dotovat určitý svěřenecký fond. Čili členské státy byly vyzvány k velkorysosti s určitou zdrženlivou odpovědí a mm, e, k tomu už došlo v roce 2014. Víte, k čemu došlo minulý týden v Turecku a konstatujeme, že bylo, bylo oznámeno, že tam půjde mm, částka, která byla onanc oznámena e, v únoru loňského roku, že to bude 4, 4 Zároveň bylo oznámeno, že Turecko dostane 3 miliardy pro to, aby mohlo lépe zvládat situaci s uprchlíky. Ale teď je třeba nalézat ty prostředky. A v přípravné fázi této revize středně střednědobé pro víceletý finanční rámec 2014 až 2020 to je podmínka vlastně pro přípravu příštího finančního rámce. A musíme si také klást otázku, zda by nebylo možno tento finanční rámec zkrátit ze sedmi na pět let. A my jsme tedy vyzvali ke střednědobé revizi eh, víceletého finančního rámce. Výbor pro rozpočet stanovil dva zpravodé, paní Izabel Tomas SAD a pana Olbrichta za Evropskou lidovou stranu. Pan Olbricht se na dnes omluvil a je to Izabel Toma, která nám řekne, kde se nacházíme v rámci té přípravy revize víceletého finančního rámce. Komise předložila návrh usnesení eh, před koncem roku 2016 má být aktualizováno a jistě tady vyvstane otázka, zda bude existovat více prostředků, více eh, úvěru, ale o tom můžeme pochybovat, ale nebude-li více prostředků a budeme-li čelit dalším eh, těžkým výzvám, bude třeba Eh, krátit určité programy, eh, kde byly přičleněny prostředky na začátku víceletého finančního rámce. A my povedeme diskusi k tomuto tématu a moc bych si přál, aby vy, eh, kteří se ujmete slova, jste nehovořili déle než dvě minuty, a abychom dali možnost všem se vyjádřit. V 16 hodin bude existovat druhá část a sice nalézat rovnováhu mezi výzvami a možnostmi v rámci finančního rámce a nové prostředky, které třeba nalézt pro zvládání ekonomické sociální krize a krize uprchlíků. Čili na jedné straně finanční prostředky pro zvládání krize uprchlíků a za druhé finanční potřeby pro překonávání hospodářské a sociální krize. Zde je důležitá i mobilita, k tomu já dávám slovo paní zpravodajce. Paní Toma, Děkuji vám, děkuji pane předsedo, děkuji za to, že jste přišli. To je téma, kterým se budeme zaobírat po celý rok 2016, neboť, jak již řekl pan předseda výboru pro rozpočet Evropského parlamentu, z právního pohledu jsou věci velice jednoduché, ale z politického pohledu to tedy není stejné. Co se týče právní ho pohledu víte, že tady máme každoroční plán, ale my vždycky ohlasováváme víceletý finanční rámec, eh, který proběhne po více procedurách schvalování a je to na sedm let. Jistě si můžete představit, co všechno se může stát během sedmi let. Ne, eh, čili, co se týče právního hlediska, existuje tu tento víceletý finanční rámec na sedm let od roku 2014 do 2012 Eh, týkající se soudržnosti. Máme tady určité stropy, které byly vyjednány a Máme tady určité nástroje flexibility, abych to tak vyjádřila, ale máme tady také určitý eh, nedostatek ve financování, protože když se podíváme na víceletý finanční rámec 2007 až 2013, parlament konstatoval nezbytnost revize stropů a flexibility rozpočtu, s čímž se nepočítalo v dostatečné míře. A to byl důvod k tomu, proč, když se jednalo o hlasování víceletého finančního rámce pro 2014 až 2020, Evropský parlament eh, nechal zapsat určité podmínky, zejména v souvislosti s článkem 2, eh, kde je zabudována možnost revize více letého finančního rámce v polovině období a bylo řečeno, že po 31. prosinci 2006 na začátku roku musí komise předložit návrh. Eh, protože parlament se obával, že návrh komise dorazí relativně pozdě, náš výbor pro rozpočet hlasem svého předsedy navrhl, abychom vypracovali zprávu z vlastní iniciativy, abychom připravili postoj Evropského parlamentu. A vy jste řekl, pane předsedo, kde se nacházíme teď? No, ne příliš daleko. A nemůžeme předpovídat, co se stane, mm, eh, ale eh, samozřejmě v Evropském parlamentě musí dojít k široké diskusi a my se snažíme vyvolat už teď eh, v prvním semestru 2016, ale pravděpodobně k tomu dojde v červenci 2016. Co se týče politické úrovně, a to už tady zaznělo z úst pana předsedy, máme tady četné krize. Eh, je jich daleko víc než v předešlém finančním rámci. Můžeme říct, že jsme na konci s dechem, když se podíváme Eh, na to, co se děje, tak jsme poměrně bezmocní, jak zvládat krizi z uprchlíků, jak zvládat otázku Schengenu, eh, který je ohrožován rozdrobením z, díky snahám určitých států. Máme tady také referendum ve Spojeném království. A je k tomu ještě třeba dodat, že stále ještě pokračuje ekonomická krize a nedostatek prostředků v evropském rozpočtu. Podívejme se na vysokou míru nezaměstnanosti, zejména mladých lidí. 25% mladých lidí, kterým je méně než 25 let, jsou nezaměstnaní. Eh, pan předseda již hovořil o nezbytnosti investic, které tedy bohužel zatím jsou na velmi nízké úrovni. Eh, finanční krize pokračuje dnes, je ohrožována novými hrozbami. A máme tady také krizi pladeb. To je specialita evropského rozpočtu, eh, protože podle smluv by to nem, eh, nesmí být deficitní, měla by tady být rovnováha mezi prostředky, prostředky na platby a v roce 2014 máme, já nevím, jak tomu můžeme říci, říká paní poslankyně, no mám tady 24 miliard nesplacených faktur v Evropské unii, které dříve nebo později <clears throat> musí prostě se dostat k lokálním organizacím, podnikům, výzkumným laboratořím, studentům Erasmu a tváří v tvář této situace, této situaci, která je konjunkturální a strukturální, je třeba dospět k rozhodnutím a my se domníváme, že k těmto rozhodnutím spíše tedy nedochází. Prostě bík se nepopadl za rohy. A pan předseda již hovořil o tom, že zhruba 80 prostředků Unie, to je něco jako šek, který se poskytuje členským státům. A normální reflex, eh, který má každý národní poslanec nebo národní vláda, mají reflex omezit co možná nejvíce, eh, eh, čili pardon, ochránit co nejvíce svůj národní rozpočet. Není to obvinování rozhodně eh, těch národních egoismů, ale je to konstatování situace vyplývající ze současné struktury rozpočtu. Takže navzory všemu je třeba uznat, že tady máme určitý postup v rozpočtu, jak bych to měla říct ty, Členské státy neváhají, jakmile se objeví krize, řeknou ano, sem dáme 4 miliardy pro Turecko, sem dáme 3 miliardy <clears throat> pro přijímání uprchlíků, tady dáme 8 miliard do, do fondu investic a tak dále. Čili na jedné straně se nedávají peníze do společné kasy, snaží se, aby šly do kapsy vlastní, ale jakmile dojde ke krizi, <clears throat> tak najednou se všichni obrací na evropský rozpočet a chtějí, aby to bylo hrazeno z něho. Velice často to jsou členské státy, které rozhodují unilaterálně, zda poskytnou nějaké prostředky, zda tedy poskytnou více do evropského rozpočtu, či nikoliv. Já tady nechci, už se o tom hovořilo, o všech kapitolách a položkách rozpočtu migrační krize. Tady bylo třeba samozřejmě zavést mechanizmy relokalizace a vytvoření svěřeckého fondu pro zvládání té eh, vnější dimenze. Tady to bylo nedostatečně vybrano prostředky <clears throat> když říkáme my, nebo bylo třeba, to je často náš výbor, který se tím musí zaobírat. Co se týče investic, tady máme nedostatek investic 300 milionů ročně po té, co vypukla krize a je třeba také investovat do výzkumu a do eh, dopravní infrastruktury. No a ještě horší je to v nezaměstnosti mládeže, protože ve více letém finančním rámci kde položka pro zlepšení situace v nezaměstnanosti mládeže, to, to se pro rok 2016 naprosto ztratilo. A situace je tady skutečně vážná. No, tak kde se nacházíme přesně dnes? Já si myslím, že zatím tedy mohu jenom říci, že v parlamentu se to diskuzuje. My jsme pracovali na nejrůznějších možnostích. Za prvé ehm, jsme se zaobírali otázkou struktury rozpočtu, to je podle mě centrální otázka. Nelze pokračovat v tom, že budeme mít rozpočet takový, kde 80% budou dostávat z něj členské státy a někteří dokonce chtějí, aby se to zapsalo do smluv ale zůstaneme-li u tohoto rozdělovacího klíče, je třeba mm, tedy popracovat na, strukturu, na struktuře rozpočtu. Pan předseda už to řekl. E, je třeba, aby Skupina Monty, to je ta skupina na vysoké úrovni, která se snaží hledat nové možnosti vlastních zdrojů. Tato skupina na vysoké úrovni eh, se stává z členů rady, z členů komise a eh, ze zástupců poslanců eh, kteří se musí překonat tuto paralyzující situaci. Ale tady je třeba mít také jasnou fiskalitu, kterou by rozhodl evropský rozpočet? To je vitální, zásadní otázka. Nebude-li tady existovat evropská daň, tak kompetence, myslím si, že kompetence národních parlamentů eh, by měla v této otázce spolupracovat. Eh, ta spolupráce je nezbytná. Možná, že bychom tady mezi námi mohli použít, jakým způsobem bychom mohli zavést takovou strukturu. Zároveň je třeba vylepšit vyjednávání mezi parlamentem a radou. To je veliké téma které je poznamenáno stejným fenoménem parlament tady má velkou roli, protože občas rada eh, vlastně působí jako ko-legislativec, čili spo legislavec, ale často se snaží jak si vynechat parlament z té legislativní práce. Ehm, máme tady jiné možnosti, například otázku rozpočtové jednoty. Když se podíváme na uprchlickou krizi, museli jsme, jak bych to řekla, vytvořit eh, rozpočtové satelity s velkou představivostí, ale to způsobilo problémy. Eh, je třeba eh, nad tím vykonávat demokratickou kontrolu. A tato otázka těch rozpočtových satelitů, musí být eh, eh, rovněž zahrnuta do revize, střednědobé revize tohoto dlo, finančního víceledé, víceletého rámce. V roce 2014 vznikl tento rámec, ale on byl odhlasován už v roce 2013, takže vidíte, že je to tak trochu diskutabilní z demokratického pohledu, eh, protože je to až do roku 2020. To znamená, v roce 2014 Mm, přeci nemůžeme před, jsme nemohli předpovídat, co se stane v roce 2019, protože se tady rozhodlo o rozpočtové situaci předtím, než byli zvoleni noví poslanci, a kteří musí vlastně pracovat s horizontem, který byl stanoven předtím, než se stali členy Evropského parlamentu. Tady je třeba znést také otázku demokratické kontroly a rozhodování o rozpočtu ve spolupráci s Evropským parlamentem a s národními parlamenty. A pak tady máme všechny odborné technické otázky související s flexibilitou. Už tady zaznělo, že ta hlavní část rozpočtu je přeturčena. takřka uzavřena. Je to něco jako uzavřená obálka kterých není možné se dotknout, s nimi nelze hýbat. To znamená, jaká je marže flexibility, eh, kterou můžeme použít či nikoliv. A potom samozřejmě otázka stropu. Jsme vůbec schopni snižovat stropy? Podle mého pohledu je to absolutně nezbytné. Dnes máme určité politiky, například bezpečnost, zabezpečení hranic, Pakliže nám exploduje Schengen, bude to možná také proto, že externí hranice Evropské unie eh, v reálnu neexistují a tuto otázku musíme klást. Hmm, protože samozřejmě nesouvisí pouze s rozpočtem, ale souvisí s ním rovněž. Tolik tedy pár úvah. To, co jsem vám chtěla říct, je ještě, že co se my velice vyzýváme národní parlamenty, aby s námi spolupracovali. Myslím si, že máme um, velmi důležitou nutnost, abychom spolupracovali dohromady. A protože dohromady bychom měli psát evropské dějiny, které se dnes otevírají. Děkuji Izabel Toma, děkuji za tvá úvodní slova. Uh, uh, z titulu revize víceletého finančního rámce. A teď bude mít slovo pan Vuter Kulmes, který je členem komise eh, finanční eh, parlamentu Nizozemska. A my máme velké naděje ve vaší vládu, která vede teď předsednictví Evropské unie která by nám měla pomoci nalézat flexibilitu. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. A také chci poděkovat za pozvání, abych pohovořil zde na tomto vašem zasedání na téma víceletého finančního rámce. Takže byl jsem požádán o takový úvod a o postoj nizozemského eh, předsednictví k tomuto tématu. A, a myslím si, že strana, kterou já zastupuji, je taková nejproevropštější stranou v rámci nizozemské politiky a přejeme se také obhajovat evropský rozpočet. Proto je důležité hovořit jak s národními parlamenty, tak s Evropským parlamentem o budoucnosti VFR. Před několika týdny jsme zorganizovali právě konferenci na téma víceletého finančního eh, rámce. Zorganizoval to náš parlament, protože celkově na veřejnosti se hodně kritizují eh, evropské rozpočty. Takže hovořilo se o stávající rozpočtovém postupu a o nezbytnosti, aby provedl, byla provedena reforma ve třech oblastech. V první řadě ten komplexní nepředvídatelný systém příjmu, za druhé zodpovědnost na straně výdajů a za třetí flexibilita a také zaměření na přidanou hodnotu výdajů Evropské unie. No a stročně tedy pohovořím o těchto třech tématech. Za prvé, ta část příjmu. Chtěl bych říci, že od rozpočtových úprav z roku 2014 tu nizozemský eh, výraz marketing, jak si nedává spát našim finančníků. Je to taková nepředvídatelnost v systému eh, evropských zdrojů založených na hrubém domácím důchodu a to vede opravdu k složitým rozpočtovým debatám na úrovni národních parlamentů. Je třeba situaci vylepšit a tak nějak přizpůsobit jednotlivým národním situacím. My čekáme právě na výsledky práce eh, na vys- skupiny na vysoké úrovni pana Montyho, která se tímto zabývá. Nicméně chtěl bych apelovat, aby se právě i národní parlamenty v jejich příslušných výborech nad tímto systémem zamysleli a přišli s nějakým flexibilnějším systémem, který bude fungovat. Za druhé, strana výdajů. Evropský účetní dvůr nám každoročně říká už po nějakých 20 let, že příspěvky daňových poplatníků nejsou řádně vynakládány a že je třeba toto zlepšit nizozemští občané a stejně tak občané jiných členských států vyjadřují čím dál více hlasitěji svoji nespokojenost a my to nemůžeme déle ignorovat. Za posledních devět let Nizozemsko provedlo takzvanou, takzvané národní prohlášení, kde tedy e, jsou e, jaksi staveny veškeré vládní výdaje a členské státy podobně by měly převzít na sebe zodpovědnost v rámci tedy i politické zodpovědnosti a daňová tato prohlášení každoročně zveřejňovat. To přinese větší míru zodpovědnosti a přidanou hodnotu u těch výdajů Evropské unie. Evropská unie čelí celé řadě výzev. Máme tu ekonomickou krizi, krizi s uprchlíky, nicméně EU vydává více než polovinu rozpočet na tu, řekněme, včerejší ekonomiku, spíše než na tu dnešní či ekonomiku budoucnosti. Máme tu sedmiletý finanční plán a ten musí odpovídat i těm velkým výzvám naší reality. To znamená, je třeba vše řádně adaptovat a zapracovat do toho i míru flexibility, podpořit určité nezbytné kapitoly a nalézt řádné eh, reakce na ty současné výzvy. A kromě flexibility i většina v našem parlamentu si myslí, že je třeba věnovat velkou pozornost, jak se jasně naformulují i cíle evropského financování, a to jak na evropské, tak národní úrovni. Ideální rozpočet by měl být vynakládán na Eh, věci, které opravdu budou fungovat a přinesou evropskou přidanou hodnotu. To znamená inovace, bezpečnost, ochrana externích hranic nebo udržitelné energie. Eh, je třeba také vše efektivněji řídit a předat tuto zodpovědnost i členským státům. Kvalita projektu by se měla rozhodovat právě na základě té přidané hodnoty a to na základě předem stanovených jasných nástrojů. No a na závěr, pane předsedo, my s velkým zájmem si vyslechneme právě i názory eh, poslanců z národních parlamentů i vašeho evropského o tom tedy, jak může být evropský rozpočet efektivnější a flexibilnější. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát té, co jsme si vyslechli naše dva panelisty, myslím si, že nyní můžeme zahájit diskusy. Jako první hovoří pan François Mark, zpravodaj týkající se, eh, zaobírající se rozpočtem je členem eh, rozpočtového výboru francouzského senátu. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám za informace, které jsme nyní dostali při zahájení schůze. Eh, já jsem velice pozorně si vyslechl Izabel tomu i pana kolegu z Nizozemska, kteří říkají, že je třeba, abychom vyvinuli přizpů, schopnost přizpůsobovat se evropského rozpočtu flexibilizovat prostředky. Tato flexibilita musí být vylepšena. To je jedno z orientací, eh, kterou Evropská komise již eh, navrhla pro polovinu roku 2016 a doufám, že to bude konkretizováno. To se týká větší flexibility financování a usnadnění používání inovativních finančních nástrojů. No, to, jsou, to je tedy žádoucí směr, ale je třeba toho také co nejrychleji dosáhnout. Já bych rád řekl, že dnes v evropském rozpočtu 74% eh, výdajů jdou do zemědělství a ekologie 40%. A na politiku soudržnosti 33%. Eh, to znamená, že to, to znamená, že tyto dvě kapitoly musí také aplikovat tu flexibilitu. Dám vám příklad. Uprchlíků potřebujeme solidaritu pro zvládání této krize v rámci politiky soudržnosti. A dnes ráno jsme slyšeli jednoho řeckého poslance, který nám řekl, že jeho země eh, vyžaduje jednu miliardu eh, od Evropské unie a ptají se, zda mm, se jim pomůže. No a je to vůbec možno udělat eh, v jednom roce, pro který byly vyčleněny prostředky v rámci víceletého finančního rámce pro takové řešení a vznikne tady nějaká evropská daň, aby bylo možno přeorientovat vedení tok prostředků eh, v případě naléhavosti současné doby. A za druhé zemědělství. Dnes zemědělství se nachází v Evropě eh, v takové situaci, že není možno eh, čekat nějakou kladnou odpověď, ale Podívejme se na liberální politiku, která vedla ke eh, snižování dotací skutečnosti je, že liberální politika v zemědělské oblasti vedla k neúspěchu, ke stroskotání, čili škrtání e, dotací a kvót e, vedla k neúspěchu a tady je třeba změnit tu situaci. Proto, pane předsedo, ta otázka je zda v těchto dvou programech, e, těch oblastech zemědělství a soudržnost by nebylo možno vytvořit větší flexibilitu. Děkuji. Je dobré, že to máme i přímo zvolené zástupce tady v Bruselu. Co je třeba revidovat? Je třeba revidovat stávající finanční výhledy, které byly vytvořeny v období krize, to znamená v období fiskální konsolidace s dodatečným náklade, nátlakem ze strany pana Camerona, aby se to snižovali. Nyní on odvádí ten nátlak tak jinak do jiných oblastí, než je rozpočet. Uh, a výsledkem toho jednání byl zredukovaný rozpočet vůbec poprvé v období Evropské unie s větší mírou flexibility. To byl konec tohoto rozpočtového příběhu, nicméně zároveň je třeba také uznat, že tu máme zodpovědnost vůči Evropské unie. A to není jenom jednosměrná ulice. I s novými výzvami, které se objevují, tak za Lisabonské smlouvy tu máme i novou zodpovědnost v oblasti financování. To znamená, skutečnost je taková, že se nyní snažíme tedy ještě e, lépe vynakládat z prostředky a e, do toho také přišla finanční krize. No a nyní tedy rok 2016 situace je taková, řekněme, mírně zavádějící, protože co jsme zdědili, to znamená ty eh, ne, splacené závazky, jejich počet byl snížen, ale to bylo také díky pozdější implementaci nových programů. tak to jsme mohli eh, splatit všechny ty staré programy a eh, ten počet nesplacených zredukovat. Nicméně i s těmito, nebo bez těch nových výzev stále vidíme potíže v nadcházejících letech a, a i když všechny ty možnosti 16 už byly a, využity, e, ten frontloading, to v našem rozpočtovém slovníku znamená přesouvání prostředků z roku 2014 na ty nadcházející roky, ale je třeba to kompenzovat pak v letech 2018, 19 až 20. To je taková tedy kompenzace, to je takzvaná e, rezerva. A um, myslím si, že ještě před tou vážnou revizi je třeba tedy se na to řádně připravit, protože eh, ten eh, víceletý finanční rámec za chvíli jaksi vyprší a pak to bude takové dežavy i z těch let 2012 či 2013, kdy to byla celá řada těch nesplacených položek. Takže samozřejmě v obou těch kategoriích se to týká také stropu a pak tu máme témata jako bezpečnost, uprchlická krize a podobně, ale i to, tam nová mantra té přidané hodnoty nám asi moc nepomůže. I když si to nadefinujeme, jak nadefinujeme, tak eh, to mm, samozřejmě se bude týkat i toho, jak to eh, lidé pochopí. No a pak je to napojeno také na to na veřejné soukromé propojení. To je takový ten severský charakter smýšlení tady v Evropě. A, a nevím, a jaké tady eh, zázraky to může vytvořit ve všech členských státech tady. Merci, monsieur Lewandowski. Děkuji vám, pane Lewandowski. A slovo má teď paní Jada. Kurma, Um, well, look at we... Um, my samozřejmě vítáme začátek tohoto procesu, tedy revizi VFR, ale musíme být strategičtí uh, na úrovni Evropského parlamentu, ale zejména na úrovni národních parlamentů. Uh, je, ve hře je mnohé a evropský rozpočet by měl uh, doplňovat to, co se děje na národní úrovni, proto nemůžeme být reakční a nezodpovědní. My jsme začali eh, víceletý finanční rámec 2014 až 2020 s určitými nedostatky pro oblast rozvoje, také seškrtaný rozpočet ve srovnání s tím předchozím. I když má novou strukturu, tak skutečnost je taková, že v členských státech se zaznamenávají stále spožděné platby, což tedy zhoršuje implementaci programy na toto rozpočtové období. Ohrožuje to tedy sociální investice, situaci se zaměstnanosti. No a někde to může vést tam, že lidé ani nemají jídlo na stole. Pak do toho přišla uprchlická krize. Revize tohoto rámce je příležitosti, ale ta příležitost opravdu musí být využita. Musíme být odvážní a předzít na sebe to riziko a odolávat výzvám. Jak pan Kolmec řekl, musíme řešit otázku příjmu. čenské státy musí také zajistit a umožnit, aby komise ve správný čas provedla ty nezbytné platby do členských států. A já bych chtěla vědět, jaké konkrétní návrhy jsou nyní na stole, aby se toto vyřešilo. Například příjemci z příjmu lídr u nás v Irsku stále čekají na platby a tak to bych mohla zmiňovat příklady z jiných zemí. Pak jsou to tedy ty otázky výdajů. Podle mého názoru by bylo možná lepší protlačovat jednotnost evropského rozpočtu spíš, než tu mít nějaké nástroje a struktury ad hoc. A jediný způsob, jak vylepšit tu otázku zodpovědnosti rozpočtu a zároveň prosazování demokratické kontroly, bude, když naše politika bude řádně eh, ochraňovat rozpočet. To je vše z mé strany. Děkuji. Merci, Eliane Riada. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo Vladimír Maňka. Děkuji za slovo, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Z toho, co jsme si nyní vyslechli, myslím, vyplývá, že by se většina z nás shodla na pravidlech pro výdajovou politiku rozpočtu EU. Všichni souhlasíme s tím, že ta výdajová část musí být použita na účely, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu, růst a zaměstnanost. Víme, že 94% rozpočtu se vrací zpět do členských států anebo jde na rozvojovou pomoc. Ale je těžké se shodnout na té příjmové části rozpočtu, neboť tady je ten klíč k tomu problému. Když jsme na posledním jednání národních parlamentů s Evropským parlamentem měli zde primátory z různých států, z Francie, ze Španělska a tak dále. A tito lidé nám sami říkali, že Evropská unie prostě má velkou prodlevu s hrazením těch faktur. Prostě ty státy neplatí a primátory nám pak říkají, že nedostanou ty prostředky, takže je to skutečně takový bludný kruh a budeme tedy potřebovat nějakým způsobem to řešit. My, myslím, v parlamentě se shodneme, ale budeme potřebovat spojence protože s radou je to obtížnější. Proto potřebujeme vás jako spojence do budoucna při řešení příjmové části rozpočtu. Dnes víme, že třetí země jako Čína a další k nám dováží zboží, které se vyrábí velice nečistým způsobem z ekologického hlediska. Proč bychom tedy například takovéto e, výrobky nemohly na hranicích EU zdanit, nějakou zdaní, která by závisela na emisích CO2 a skleníkových plynů a to by se mohlo stát vhodným zdrojem pro rozpočet Evropské unie. Tedy, to je takové poselstvo. Až Montyho skupina na vysoké úrovni eh, to jak si dopracuje ten problém, tak bychom se měli semknout a společně nějakým způsobem donutit členské státy, aby se vyřešila, protože stávajícím problémem evropský postupem, nebo je tak, jak to vypadá nyní, prostě ten rozpočet nemůže fungovat. Děkuji mnohokrát a nyní zástupce SAD, kolegovik. E, teď má slovo, promiňte, Gardia Zabal, která je obecnou zpravodajkou pro rozpočet 2016, členka Evropského parlamentu. Byla zvolena ve Španělsku. Reprezentuje vlastně celou Evropskou unii. Děkuji vám, pane předsedo. E, když hovořil pan Gomez, zaujaly mě tři klíčové body pro finanční rámec. Hlavně mm, jsem si uvědomila, jak důležité je, když hovořil o flexibilitě. Slyšíte mě? Když hovořil o flexibilitě a přidané hodnotě Evropy, Pravda je to, co řekl pan Levandovský. No, s tou evropskou přidanou hodnotou tady bychom si mohli trochu zamotat, protože každý to hodnotí jiným způsobem. Ale k tématu flexibility na konferenci, kterou se organizovalo nizozemské předsednictví, já jsem byla Eh, v té skupině, která pracovala na otázce flexibility a prostě nedefinovali jsme, co to flexibilita je, ale více než co to je, jakým způsobem ji uskutečňovat. Buďme upřímní, s rozpočtem 1% HDP v Evropské unii a vždycky, když dojde ke krizi. Díváme se na evropský rozpočet, jako by to bylo řešení pro veškeré naše potíže, ať už jsme flexibilní, a chceme, ne, najdeme v tom řešení. Podívejme se na ty staré politiky, které měly určité priority, ale jiné než v nových politikách. Myslím si, že nikdo v Evropském parlamentu ani v národních parlamentech nebude negovat, že je třeba modernizovat rozpočet s pohledem do budoucna, že je třeba rozvíjet investiční politiky, nové technologie, boj proti změnám klimatu a tady myslím jsme si zajedno jak evropští, tak národní poslanci. Ale kde vezmeme ty peníze, abychom to financovali? Eh, dáme nové priority vůči těm původním starým prioritám? Ano, protože společná zemědělská politiky a soudržnost e, činí, nebo do těch jde 74% prostředků z evropského rozpočtu. Když se podíváme na, země, na programy pro zemědělství a ekologii, jistě mohou být přizpůsobeny, ale samozřejmě také strukturální fondy, kohezní fondy, ty musí Eh, těm musí být pomoci, ale jakým způsobem tedy ty priority změníme? <clears throat> Buď tedy je změníme, anebo změníme částky poskytované v rámci těchto programů. Já bych tedy ráda věděla, jaké alternativy si vybere naše holandské předsednictví. Děkuji. A nyní má slovo pan Rainer Böge který je německým poslancem a je členem skupiny z Evropské politické strany. Prosím. Děkuji. Já jsem s velkým zájmem naslouchal tomu, co říkal pan Gomez. A rád bych k tomu přednesl několik kritických poznámek. Právě poukazujete na problém těch takzvaných prohlášení o důvěryhodnosti o věrohodnosti účtu. Toto eh, také vždy, na toto vždy Evropský účetní dvůr upozorňoval, ale dobře si při, vzpomínám na to, že právě s ohledem na 80% evropského rozpočtu, který je zpravován v sdíleném řízení Komise členských států, a to je zemědělská politika a strukturální fondy, zde právě Eh, máme jaksi problémy a účetní dvůr právě na tuto oblast eh, často poukazoval kriticky. Ale při vyjednávání finančního rámce 2007 až 2014, které já jsem vedl jako zpravodaj společně s tehdejším předsedou výboru eh, Janušem Levadonským a Janem jsem z Nizozemska z frakce liberálů, tak tehdy členské státy se prostě nechtěli nechtěli podepsat prohlášení o věrhodnosti o prostředcích, které oni používají ve svých zemích. A mám čtyři na mysli prostředky z evropského rozpočtu. A to je ten problém. A druhá věc, kterou bych rád podotkl. Je dobré, že tady diskutujeme o těchto věcech, neboť eh, i na té rozpočtové konferenci, která se konala v listopadu na pozvání paní komisařky Georgievy, se ukazovalo, že jistě potřebujeme debatu o přidané hodnotě, o tom, které výdaje mají smysl na evropské úrovni. A to není vždy tedy jasné. Je třeba se soustředit na aktuální výzvy, nemusí to být vždycky nějaká evropská cyklostezka, protože ty aktuální výzvy, myslím, v současném kontaktu jsou velice, velice naléhavé. A pak hovoříte o více flexibility, ano, já to chápu, ale mě trochu chybí víra. Neboť kdo? Kdo vlastně mařil naše pokusy v větší flexibilitu do rozpočtového procesu a to jak v rámci do roku let 2007-2013, tak také až do posledního okamžiku v rámci období 2014 až 2020. Kdo se snažil tomu zabraňovat a celé to zablokovat? Velká většina členských států já vám říkám, že pokud parlament nakonec v, tom, v rámci toho finančního rámci, který platí nyní, v rámci velmi složitého postupu, kdyby býval tady parlament nakonec některé věci nezachránil, tak by ten současný finanční rámec vlastně byl již na konci svých možností. To by ty flexibility, které my jsme tam vyjednali, se velmi využívaly například při vytváření balíčku 9,2 miliard eur pro pomoc u frslíků, které jsme pak s tím zrychleným postupem dokázali přijmout. A nechci hovořit o tom, jak by, jak v rámci prvního čtení tehdy Koreper v létě se jistě snažil aktuální vývoj naprosto nebrat na vědomí. A já bych si přála, aby na té úrovni, jak národní parlamenty, tak odpovědní politici členských států Přál bych si, aby od samého počátku by, býva, eh, by bývali se této věci věnovali. Vzali si to za vlastní od eh, vlast samého počátku protože v opačném případě se nám nepodaří ty věci řešit tak, jak potřebujeme a dosáhnout pokroku. My, nám se podařilo vytvořit nový nástroj pomocí EFSI, ano, to je zajímavý pilotní projekt, také tím, že se využívající stávající problémy na úkor dopravy například a také na úkor výzkumu. A chceme tady se na to tedy dívat v klidu, protože Tady již máme první čísla, která ukazují, že se něco děje, ale e, jak si to závěrečné hodnocení ještě není. Ale zda má flexibilita spočívat v tom, že není z důvodu zjednodušení nebo z důvodu toho, že se chceme vyhnout revisi v oblasti zahraničně politické, že tady že škrtáme programy svým a také Africký fond a pak budeme čekat na to, že členské státy tedy ty příspěvky, které slíbily, skutečně poskytnou. Zatím se tak nestalo. I když toto je vlastně taková zkouška toho, zda takovéto nástroje mohou fungovat, anebo zda bychom je měli co možná nejrychleji zase pohřbít. A také si myslím, to je poslední poznámka, protože to tak trošku již se přelévá do té další debaty, pane předsedo to, co jsme udělali v rámci společného úsilí na začátku října, a nebylo to jednoduché, ukazuje, že obzvláště dvě kategorie nejsou schopni doprovázet z rozpočtového hlediska ty věci, které jsou nyní na pořadnání, tedy ochrana vnějších hranic, otázka Frontexu, otázka zde skutečně chceme se pokusit o nový pokus v rámci našeho sousedství, co se týče programu sousedství a programu předstupní pomoci. Chceme tímto přispět k tomu, aby naše okolí bezprostřední bylo stabilnější, než jak je tomu nyní. A nebo si řekneme, že založíme ruce do klína a budeme se schovávat pod stolem. Tato otázka musí být zapovězena v rámci přeskumu, na tuto otázku nemáme odpověď ve finančním rámci. Lede, že bychom šáhli do, sáhli do prostředků z, z, na zemědělství a na strukturální fondy a dovedete si představit, co by to ve, k čemu by to vedlo alespoň v těch členských státech. A jistě bychom možná v nějaké rozpočtové lince našli nějaké prostředky, které bychom mohli přesunout někam jinam. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že se nemůžeme dělat příliš iluzí o tom, jakým způsobem se budou rozvíjet ty obálky, které budou rozdávány z evropského rozpočtu. A teď zástupce Estonska. Každopádně ten, kdo byl zvolen v Estonsku, je členem výboru pro rozpočet a zároveň eh, člen skupiny zelených v Evropském parlamentu dostává slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. Mne upoutala prezentace pana Kolmese, kde on řádně eh, označil ty hlavní tři problémy rozpočtování v EU. Nicméně požadavek flexibility to je jedna věc, ale stále tu jsou určité nedostatky a myslím si, že nejlepší řešení stále leží v rukou členů národních parlamentů, protože právě oni mohou vykonávat nátlak na své příslušné vlády, aby také souhlasili s tím, že pouze hloubková revize víceletého finančního rámce byla provedena. V opačném případě ta rigidita a problémy budou pokračovat. Pouze národní parlamenty mohou přinutit příslušné e, vlády a, nebo je, jak si vyhodit z úřadu. My to tady nemůžeme. A pokud e, tedy rada také nebude vynakládat nátlak na komisi, tak nedojde k žádné revizi a podle smlouvy právě tady v Evropském parlamentu nemůžeme tak nějak eh, je eh, odstranit z funkce, zatímco eh, pokud budou členové na radě, jak si cítit velký tlak z těch národních parlamentů, tak se může situace změnit a může vést k tomu eh, dožadovanému cíli, tedy flexibilitě a následně vést tedy ke konečné revizi víceletého finančního rámce. Děkuji vám. Merci. Děkuji. Pan Francesco Gariello reprezentuje Itálii, je členem italského parlamentu v Římě. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych rád podotkl, že eh, by mě zajímalo něco, co se týká té mm, interinstitucionální skupiny, jaké cíle má, jaké indikátory využívá pro eh, to, nebo chce vytvořit pro to, abychom mohli měřit eh, výkonnost jednotlivých fondů. Evropští občané by měli konečně vidět, byli schopni pochopit, jakým způsobem se utrácejí evropské prostředky a jakou reálnou hodnotu vytvářejí přímo na místě. Na místě. A ne jako výdaj pro každou jednotlivou zemi celkově. Z tohoto pohledu je, myslím, důležité to, co pracovní skupina dělá. A je třeba, aby jsme se naprosto soustředili na otázku, do jaké míry můžeme ukázat občanům, že se vyplatí investovat do evropských fondů. Tady potřebujeme hodnocení, analýzu na základě objektivních parametrů. Pokud něco takového mít budeme a pokud z toho potom vyplyne, že jednotlivé investice neměly, nepřinesly výhody pro občany, přímo na místě, tak prostě musíme víceletý finanční rámec přepracovat. My jsme toho názoru, že ta skupina a i tento výbor by měla vypracovat skutečně výsledky a náš, tento výbor by se to měl vyžádat a pak zanalizovat. Děkuji. Děkuji. Já si myslím, že toto je důležitá role eh, pro národní parlamenty a sice ehm, eh, hodnotit to, co bylo uděláno dobře v oblasti závazků, eh, přeskoumat za tyto závazky, skutečně přispívají k hospodářskému růstu a vytváření pracovních příležitostí, které jsou absolutní prioritou. A nebo tady dochází k investicím, které nejsou zrovna prioritní. Mohly by národní parlamenty vykonávat tuto kontrolní misi nad tím, jakým způsobem jsou využívány evropské fondy, e, hlavně se zohledněním flexibility. Doposud teď to jde trochu líp, když se podíváme na programy, které v rámci 2014 až 2020 byly dány dohromady. Snažili jsme se usnadňovat platby a snažili jsme se vytvořit určitou úlevovou situaci pro rok 2016, ale obáváme se, že roky 2017, 18, 19 budou obtížné. Eh, protože koncem roku 2014 se nám, nám navršily neproplacené faktory. Takže myslím si, že bychom mohli poděkovat za výměnu zkušeností k tomuto prvnímu tématu. Je pravda, že Nizozemsko se chopilo velké iniciativy tím, že zorganizovali konferenci k tomuto tématu. A jistě jste viděl, jakým způsobem Eh, nové nástroje by tedy mohly eh, přispět ke zlepšení situace, ale vyvolávají také celou řadu otázek a je třeba na ně odpovědět. Pane Kulme, si máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za vaše otázky a připomínky. V první řadě, jakožto člen Národního parlamentu, uvědomuji, jak je to nedostatek prostředků, protože za posledních pět a půl roku u nás v Nizozemsku jsme se škrtali výdaje o 50 miliard, to je nějakých 8, 8% HDP, takže je tam ta diskuze o nedostatku prostředků a o všech těch dobrých záměrech politiky, když na to nejsou dostupné prostředky. Uh, to znamená, co se tohoto týče, ta diskuze je vždycky o tom, zda máme dostatek prostředku. Pak je to také stejná diskuze na úrovni evropského prostředku, protože je to ten rámec na sedm let a k tomu máme takovou balíčkovou dohodu, no a pak je tu ta diskuze o flexibilitě a o tom, eh, na co to vynaložíme. A proto nizozemský parlament měl tu myšlenku, tedy ještě předtím, než se začne s přeskumem aby tedy se to i eh, na, tom, na té konferenci projednalo a uznávám, že je to velice složité téma. Samozřejmě, že každá země eh, má jiné podmínky, jinou situaci, eh, ale uvedu příklad. V Nizozemsku finance v podstatě procházejí přes evropské prostředky, takže je důležité vědět, jak dobře s nimi vynakládáme a máme hodně takových příkladů, jak s nimi vynaložit efektivně. Já bohužel si nepamatuji vaše jméno, ale vím, že jste tu měli ty poznámky o těch národních prohlášeních protože to byly jenom tři země s těmito prohlášeními za těch několik eh, posledních čtyři či pět let a ostatní parlamenty nic takového nepoužívaly. A 80% těchto evropských prostředků se vynakládají pak eh, národní vlády, to znamená, oni by měli převzít tu zodpovědnost, jak s tím vynakládají. V našem tisku pak každoročně, když přijde zpráva z účetního dvora, tak tisk říká, Evropská unie nám dává špatné prostředky. Myslím si, že bychom se i tohoto měli chopit. A to je zase zodpovědnost těch národních parlamentů, aby eh, prostě mm, tam fungovala i ta národní prohlášení. Jinak se omlouvám, já bych na toto téma mohl mluvit celé hodiny. Merci, en fait... Děkuji vám mnohokrát. No, myslím si, že můžeme říct, že to není Evropská unie, eh, která určuje mm, Mm, jakým způsobem se bude nakládat se závazky, které jim byly přiděleny, protože to vlastně dělají členské státy. Když fondy přicházejí z členských států, jdou do Evropské unie a z Evropské unie zpátky do národních států, tak je třeba tady v tom ukázat nějakou evropskou přidanou hodnotu. Jinak bychom si klas otázku, zda evropské fondy nejsou aktivátorovem veřejného financování, kdy tedy smysl toho financování jistě nebyl prioritně určen k tomuto účelu anebo zda se to užívá tak, že je třeba prostě spotřebovat ty závazky, které byly přiděleny členským státům. To eh, byla ta první část. Já bych to také uzavřela, praví paní zpravodajka. Tady není možné reagovat na všechno, co zaznělo, ale já bych chtěla říci, že je třeba dávat bedlivý pozor, a to říkám všem národním poslancům, aby ta diskuse se nekonala pouze o budoucnosti eh, finančního rámce, ale hlavně, aby se hovořilo o té revizi. Evropští poslanci, kteří šli do Amsterdamu, byli velice překvapeni, že se hovořilo o finančním rámci 2020 až X, ale příliš se nehovořilo o revizi. Já naprosto souhlasím s panem Gomesem to, co říkal, co se týče příjmu. Omlouvám se, ale když se podíváme, jakým způsobem tady Evropský parlament a Národní eh, parlament jsou zahrnovány do eh, kontroly těch výdajů, no to si myslím, tady je potřeba restrukturovat eh, ten postup. Co se týče flexibility, tady mm, je třeba dívat se na to z různých hůlů. Paní Gordia Zabal řekla, myslím si, že o tom je třeba diskutovat, Samozřejmě je třeba zohledňovat flexibilitu a parlament si to velice přeje. Ale máte-li poddimenzovaný rozpočet, tak ta flexibilita bude znamenat, že jedne veme, jedno te, někde přidáte, ale jinde to budete muset ubrat. Hmm, a to je přesně to, k čemu došlo s investičním fondem a s fondem, ze kterého šly prostředky na výzkum a infrastruktury. Otázka přidané hodnoty, no to je podobná záležitost. Možná můžeme souhlasit v tom všichni dohromady, že je třeba uvědomit si zda a kontrolovat, ověřit, zda je tam nějaká evropská přidaná hodnota. No, pakliže prioritou Evropské unie je říci, že je naprosto nezbytné velice rychle třeba méně používat vozidla už kvůli uh, emisím a že je třeba dospět jaksi k, k výrobě, které budou mít automobilů, které budou mít menší dopad a chceme omezit provoz aut, no tak bychom měli mít takové prostředky, které zlepší ekonomii zdraví Evropanů a to je tedy také přidaná hodnota, ne? E, já tedy nejsem asi ten nejlepší příklad, Mm, neslyšeli jsme poznámku pana předsedy. Ta má připomínka se netýkala toho významu těch cyklostezek, ale o financování cyklostezek ze strany Evropské unie. A já si myslím, že to je národní zodpovědnost, zejména pro Nizozemsko. Znamená, že Evropa stanovila prioritu pro cyklistické stezky ale cyklistické stezky by měly být financovány z evropského rozpočtu, ne? Protože Evropa mm, právě navrhla tento program, aby se skoncovalo s byrokracií, která je příliš drahá. No ale to je přesně ten problém. Politika funguje politiky, s politikou cukru a byči. E, když je tady nějaká reglementace, Eh, příliš složitá, tak lidi toho mají plný zuby, ale je třeba mít takovou regulaci, aby pomáhala lidem, aby tady nebylo příliš mnoho předpisů, ale na každý případ já jsem dala ten příklad cyklistických stezek jenom proto, abyste viděli, že ta diskuse je daleko složitější, než jsme si ze začátku představovali. No a to samozřejmě není to nejdůležitější cyklistické stezky, ale já si myslím, že k, cyk- ke styk, k cyklistickým stezkám vydá komise určitě zase nějakou reglementaci, nějaké nařízení eh, s nezbytností kontroly ze strany Evropského účetního dvora Problém je, pane Altruj, že když nebudete financovat cyklistické stezky, komise bude definovat všechno to, co říkáte. Promiňte, ale tuto velice rychlou výměnu názoru lze těžko tlumočit. Chtěla jsem říci, jenom abych došla jaksi k závěru na ty poznámky, co tady zazněly. Budeme mít tedy prostředky, které nám umožní být flexibilní například pro pomoc řekům, kteří prostě přijímají milionu prchlíků. Ta věc tady už zněla z úst eh, paní poslankyně. My všichni si uvědomujeme, že jsme dospěli k rozpočtovému stropu limitu v rámci rozpočtového výhledu dva, rámce 2014 až 2020, ale přitom nám chybí ještě naplnění tří následujících let. Ehm, použili jsme flexibilní, marži flexibility, takřka všechny stropy, začala se platit hm, celá řada externích fondů, by se reagovalo na tu aktuální potřebu No, nejsme tak daleko od totální rozpočtové krize. No. Před námi tady leží důležitá řešení. Toto diskuze byla teprve zahájena. Já samozřejmě si přeji, aby tato diskuze probíhala s národními parlamenty, ale chtěla jsem říct, že otázka vlastních zdrojů je nesmírně významná, jestliže se nám nepodaří Ehm, vzejít z této situace. Když ne 80, 90 evropského rozpočtu financují tedy členské státy, ale my, když to nezměníme, tak se budeme nacházet v permanentní krizi bez vlastních prostředků a budeme se stále snažit hledat nějakou rovnováhu v rozpočtu, kterou nezazneme. Já bych ráda zdůraznila, že je nezbytné říci, že nebudeme moci fungovat pakliže nenajdeme takové zdaňování, které zatíží nadnárodní společnosti, které tady pěkně švindlovaly a zvolili si vždycky sídlo v zemi, kde platili nejméně daní. Máme tady daň z finanských eh, transakcí navrhnou, ale jistě by se tady našla celá řada jiných možných eh, no, možností zdaňování, které by se nedotkly našich občanů. Dobře, tak je to vlastně jednoduché. Musíme vyžadovat více daní, ale méně požadovat od daňových poplatníků. No, to je delikátní otázka tedy. Dobře, takže můžeme uzavřít tu první část naší diskuse. Téma eh, těch dvou částí, které budou teď následovat, se týká nalézáním rovnováhy mezi výzvami, které vyvstaly a stávajícími politickými prioritami pro druhou část finančního víceletého rámce. Ta první část se zaobírá možností, jak reagovat na uprchlickou krizi a tuto diskusi zahájí paní Anabel Ghanjon. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo dámy a pánové poslanci z Národních i Evropského parlamentu. Já tady eh, zastupuji organizaci UNHCR. My mm, jsme velice poctěni, že se můžeme zúčastnit této vaší diskuse. O to více bych chtěla poděkovat Výboru pro rozpočet Evropského parlamentu, eh, který eh, pro OSN je velice důležitý, protože i kriticky reaguje, co se týče efektivity, eh, hodnocení i nákladů eh, v prostředků, které financuje OSN. Mm, krize, eh, která se dotýká rovněž Evropy v posledních letech v tak významném rozměru. možná způsobu, že se všichni obracejí na OSN, které jsou pověstné, která je pověstná tady jako organizace svou efektivitou a e, která mají zkušenosti v, s přesídlováním osob. Ale v posledních letech členské státy po létě v roce 2015 zejména museli čelit novým potřebám, které vyvstaly s touto neočekávanou krizí. Národní vlády, ale zcela jistě i regionální, lokální uh, orgány, eh, radnice, které jsou konfrontovány s touto situací, jsou vlastně dočeny stejným způsobem jako nevládní organizace. Hm, když se podíváme na akademické kruhy, ty se snaží zkoumat, zda by se nemělo investovat do určitého obnovování reflexe a vzniku nových úvah pro hledání řešení migrační krize, protože tady je veliké riziko. Role parlamentu je klíčová. Viděli jsme to zejména eh, ve vypracování eh, nového rozpočtu Evropské unie. My jsme velice dobře spolupracovali v určitých bodech, zejména eh, na nové struktuře vnitřních fondů pro DG, odpovídající za otázky bezpečnosti a migrace, kde jsme čelili celé řadě výzev, ale vedli jsme velice dobrý dialog. Byli jsme velice rádi, že jsme byli přizváni i k této revizi rozpočtu. To není jenom bilancování, ale zároveň příležitostí k revidování jak právního rámce, tak stropů a rovněž i priorit stanovených ve víceletém finančním rámci. Je to tedy velice nezbytné abychom mohli předvídat eh, určité věci. Viděli jsme, co se týče flexibility, jenom polovina byla plně realizovaná a teď musíme pohlížet na věci diferencovaně a možná zavést nové mechanismy. Já bych ráda se přiklonila k tomu, co tady zaznělo, že zahájení nového víceletého finančního rámce bylo obtížné v roce 2014, zejména co se týče toho fondu asilového, migračního a integračního, pro vnitřní záležitosti, protože došlo k nové restrukturalizaci, která způsobila, že i členské státy musely přijmout nový způsob modus operandi tedy a bylo to obtížné pro všechny. Potom bych ráda připomněla, co už to zaznělo, ty 24 miliardy, které byly nesplaceny v roce 2014. Čili je tady ta nevyrovnanost mezi závazky, které byly stanoveny a zaplacenými fakturami a platbami tedy. A mm, podívejme se například na humanitární operace, eh, kde se účastnila Evropská unie a to vyvolalo nedostatek prostředků přímo v terénu a to má přímý i nepřímý dopad na celou situaci. Myslím si, že pro strukturování diskuse je nezbytné, abychom rozlišovali od sebe vnitřní krize Evropské unie od vnější krize. Máme tady tedy krizi, která se dotýká Evropy, migrační krize, příliv uprchlíků, nebo alespoň do Evropy nebo k hranicím Evropy. A vidíme tady ale krizi také na středním východě, v Africe, v Ázii. To znamená, že tady máme co dočinění s různými výzvami. Já začnu tedy s krizi, která se týká Evropy a to bych ráda dala do kontextu s určitými čísly. Více než milion osob dorazilo do Evropy od léta nebo krátce před létem až do konce roku do Evropy tedy 2015 se dorazili po moři. Více po moři než po zemi. A bohužel víme, že řada z nich na moři zemřela. A od počátku 2006 už dorazilo více než 90 tisíc lidí, hlavně tedy přes Řecko. Je třeba uvědomit si, že 84% této čísla, či se týkají minulého roku nebo tohoto roku, se týkají mladých lidí, kteří přicházejí z deseti zemí, eh, které, abych se dovolila v uvozovkách říci, produkují uprchlíky. Čili je to spíše uprchlická krize než krize migrační. Eh, a k doporučením dovolíte-li mi, hm, spíše to taková úvaha. Je třeba pokračovat hledět na to skrze prisma naléhavosti, Nebylo by zapotřebí v momentě revize uvažovat o strukturovanějším přístupu. Eh, musíme si, ne protože budeme přesvědčeni o tom, že ta krize bude neustále pokračovat, ale musíme si uvědomit, že velikost lidí, pardon, eh, počet lidí, kteří budou přicházet, bude skutečně veliký. A jak se s tím vyrovnat? Za druhé, otázka, která zazněla i ve vašich závěrech. Ehm, na úrovni, evropské úrovni, na národní úrovni, či v kombinaci obou by se mělo hledat řešení. Rovněž ta otázka přidané hodnoty. A vždyť se nacházíme tady mm, s evropští poslanci a národní poslanci a ti všichni musí hledat řešení. Je zcela zjevné, že ten multievropský projekt nikdy by neměl být nahrazen tak, aby evropský rozpočet byl rozdělen pouze na rozdávání obálek národním státům, eh, což nepomůže zejména v situaci krize či naléhavosti. Evropský rozpočet nemůže být nahrazován, musí být komplementární a mít evropskou přidanou hodnotu. Jedna z otázek, které zde vznikají. Dovolíte-li mi, máme tady dva způsoby, jak pokračovat. Buď to přijde z evropského rozpočtu, anebo to přijde od členských států. My v Turecku jsme minulý týden byli a v, e, v Turecku je evropská úroveň, ale i členské státy. A nepodařilo se nám přesvědčit eh, k co nejlepší koordinaci. Ano, no, takže eh, když se podíváme, budeme si tedy brát z národních prostředků, abychom vytvořili určitý anex pro evropský rozpočet, abychom kanalizovali ty fondy? No, je tady zapotřebí lepší koordinace. Ale třeba združit to. No, je to jistě také jeden z cílů ale je to obrovská výzva eh, pro krizi, ať už blízko Evropy, a nebo ve vzdálenějších místech Evropy. Evropa bude, tak není to tak, že Evropa je pouze 29. donátorem na rámec těch 28 států. Ta otázka tu je. Co se týče interní krize v Evropě, jiná otázka může hrát roli a sice nebylo by zapotřebí rozvinout mechanismus intervenční pro humanitární pomoc? Uvědomujeme si, že e, tady jsou vyloučeny akce intrakomunitární, abych tak řekla, ale pak, když situace zhorší například v Řecku, Hovoří se tady o možném uzavření hranic s Balkánem. Doufáme, že se to nestane. Evropská unie bude zablokována ve svém mechanismu reagovat na naléhavé situaci, třeba že e, ve vnitřním rámci by měla e, eventuálně nějaké dodatečné fondy, ale nemohlo by to být e, čerpáno dostatečně rychle. Třetí otázku, kterou jsem chtěla přednést v souvislosti s vnitřní krizí, já stále více čtu o výzvách čele, eh, k eh, finančním institucím, například k Evropské investiční bance. A kladu si otázku, jakým způsobem je možné to artikulovat. No, co se nám řeklo, aby se získal čas, tak chybí kapacita pro expertízu, která by nám umožnila postupovat co možná nejrychleji, zatímco vztah mezi Tureckem a Evropskou unii. Tady prostě dostáváme hodnocení, eh, která způsobují, že nejsme schopni eh, se rozhodnout. Máme s tím velké potíže. I eh, ve spolupráci s Evropskou investiční bankou. A potřebujeme, abychom měli jasnou expertízu, abychom mohli dostat k rozhodnutí. Jakou expertízu ptá se paní uh, přednášejícího no například expertízu, eh, co se týče zahání vzdělávání, protože tam existuje nebezpečí ztracené generace, neboť velký počet dětí tam nemůže chodit do školy. Ano, ano, to je jistě významný element, praví paní z UNHCR. Já jsem chtěla ještě zmínit dvě, tři věci týkající se externí, tedy vnější krize. Otázka těch svěřeneckých fondů už tady zazněla Budou to tedy takové svěřenecké fondy, které budou kofinancovány z jednotlivých členských států. Budou tady existovat různé zdroje financování. Není to příliš komplikované. Potíž je dotovat to finančními prostředky, čili mít spolufinancování ze strany členských států. Ano, praví pan předseda. Ano, a tady je důležitá koordinace, ke které zatím nedocházelo, praví paní řečnice. A dovolím si zmínit ještě poslední bod a tady e, zmíním posledního komisaře pana Guterreše, e, který měl velice zajímavou přednášku na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v minulém roce kdy hovořil o nové architektuře rozvojové a humanitární pomoci v polovině května v Istanbulu. Protože my se dostáváme do globální situace, teď hovořím tedy nad rámec Evropy, kdy tedy nutnost a potřeby jsou daleko větší, než co může mezinárodní společenství nabídnout – Čili volá se po agenturách, volá se po OSN, volá se po jiných organizacích v souvislosti se válkou v Sýrii, s krizí ve Středoafrické republice, která je financována z 22%, ale všechno tady je podfinancováno, je tedy změnit, je pardon, potřeba změnit architekturu pro financování rozvojové a humanitární pomoci. Eh, tradiční přístup, a teď se dostávám k roli daňových poplatníků, agentury pro humanitární pomoc, ať už jsou vládní či nevládní, obyvatelstvo přímo na místě, které nese na svých bedrech největší zátěž eh, a pak různé sítě. A to všechno je podporováno vlastně splacení daní, čili daní, které platí daňoví poplatníci. Závěr. Blížíme se tedy k závěru, že je třeba konstatovat, že je třeba změnit tu architekturu, ale začlenit soukromý sektor jako nový subjekt do řešení této situace, protože soukromý sektor to není pouze sektor, který zatím ještě není dobře definovaná, Ale je třeba, aby se vyzvali ti nejbohatší lidé z světa, aby se zapojili do této pomoci. Bill Gates řekl, teď to tedy mám v angličtině, on chtěl financ- takže říká, ve světě, kde miliardy dolarů jsou k dispozici, ty by měly být dány k dispozici pro potřebné lidi, kteří nikdy neměli dostatek prostředků jako globální společnost. Máme k dispozici know-how a musíme si uvědomit, jak různé jsou podmínky k životu. A nezměníme to, dokud soukromý sektor se nestane významným aktérem pro řešení této situace. Není pochyby o tom, že ten starý přístup už vůbec nepomáhá, je třeba eh, vybudovat nový. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji a slovo má teď pan Federik Valie, generální tajemník Rady obcí a regionů Evropy. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, tak já teď přejdu od charity humanitární pomoci k veřejné zprávě. Musíme učit dospět k optimalizaci fiskální, abychom měli prostředky k tomu, abychom mohli řešit situaci. Je pro, ná, pro tlumočníky je velmi obtížné tlumočit, když pan předseda zasahuje do projevu e, řečníků, takže promiňte, nestačíme reagovat na časté střídání mikrofonu. Jsou to Evropané, kteří musí udělat všechno proto, abychom mohli maximálně využít našich prostředků. Dámy a pánové, poslanci z Národních i z Evropského parlamentu, dovolte, abych nejprve poděkoval zejména paní poslankyni Toma za pozvánku na toto interparlamentní zhromáždění. Eh, my zastupujeme úroveň obcí, regionů a radnic, které čelí velice obtížné situaci v souvislosti s touto krizí. Rada kterou zastupuji, eh, má 55 národních institucí, měst a provincií ze 41 zemí, ale také jsou tady nejenom evropské státy, nejenom státy z Evropské unie, také z Balkánu a z Turecka, z Ukrajiny. Naše komunita tedy zastupuje 150 tisíc územních kolektivit či administrativních správních orgánů našeho kontinentu. Musím říci, že velice často eh, naléhavost situace tlačí nejvíce na starosti a lokální úroveň než na národní vlády. Eh, samozřejmě eh, máme co dočinit s nedostatkem prostředků a tady to musí řešit politická úroveň. Proto v rámci balíčku lepšího řízení migrace, eh, která byla předložena kolektivní administrativní orgány, eh, musí dostat pomoc při výzvách, kterým čelí, ovšem samozřejmě v souvislosti s revizí finančního rámce 2014 až 2020. V roce 2015 byla vyhodnocena situace přímo v terénu a my jsme ochotni poskytnout příslušným evropským orgánům veškeré informace, které jsme nazbírali mezi našimi členy. My si přejeme, aby vzniklo eh, evropské monitorovací středisko, které by mohlo pomáhat lokální a regionální úrovni vyměňovat si zkušenosti z nejlepších postupů. Eh, finanční rámec již dospěl ke svému limitu od ledna 2015. Eh, došlo do Evropy více než milionových lidí a v roce 2017, pak, když nedojde ke zlepšení situace, můžeme očekávat více než 3 miliony migrantů, kteří, muži, kteří překročí hranici Evropskou unii a to jde ruku v ruce s finanční krizi, jejími jsme svědky. Ale my sdílíme analýzu pana předsedy Junckera, eh, který ve svém projevu v parlamentu řekl, že eh, mimořádná situace potřebuje mimořádné prostředky. Zdroje, které jsou k dispozici v rámci současného finančního víceletého rámce, budou nedostatečné pro překonávání tohoto problému v příštích letech lokální a regionální úroveň čelí najednou eh, kvótám, které nejsou vůbec hrazeny z, eh, z národních vlád. Abych tady tedy připomněl, eh, v, jakých, v jaké finanční obtížné situaci se nacházejí. Prostředky pro sociální pomoc se snížily Eh, které byly k dispozici na lokální a regionální úrovni, eh, protože když se podíváme například na Řecko, ale stejná situace v Itálii, ve Španělsku, tady došlo k velkému oslabení situace a nejvíce to postihlo právě lokální úroveň podle konvence, podle úmluvy OSN je potřeba, aby tato úroveň dostala pomoc eh, z jiné strany pakliže nejsou vybaveny dostatečnými prostředky. Je jasné, že ten víceletý finanční rámec od roku 2014 do roku 2020 je nedostatečný proto, aby mohl vyřešit problémy, kterým Evropa čelí Máme tady problém tranzitu, finální destinace, potřebujeme financovat lokální úroveň, musíme dát základní pomoc uprchlíků. musíme se tva, snažit poskytnout jim přístřeší, jsou zapotřebí tlumočníci. Podle našich odhadů když se vezmeme třeba příklad Německa, to je země, která přijela nejvíce uprchlíků, tak eh, rozdělení prostředků na nejrůznější úrovni vypadala nádherně. Stalo to 15 miliard eur v Německu, 10 miliard bylo financováno lokální úrovní a 5 ze zemské a federální úrovně. Když se podíváme na počet imigrantů, kteří dorazí do roku, během roku 2016, se odhadují prostředky od 9 do 25 miliard eur. A přitom zase největší zátěž ponese lokální úroveň. Když se podíváme na to, jaká pomoc měla být poskytnuta uprchlíkům v roce 2015, měl být rozpočet navýšen z Evropské unie o 30,3 miliard. Je třeba prostě nalézt dodatečné finanční výjimečné prostředky, kromě flexibility, která je zapotřebí pro uskutečňování nových politik. Potřebujeme tady také flexibilitu, abychom usnadnili čerpání prostředků z fondů pro tu lokální úroveň. My odhadujeme, že budeme potřebovat navýšit vlastní zdroje Evropské unie. Potřebujeme nový způsob užívání již existujících zdrojů a využít také fiskální daňové kapacity Evropské unie. Je třeba navýšit vlastní prostředky. Rada musí být inovativní na svém příštím zasedání. My se domníváme, že je třeba nalezat vlastní prostředky financování Evropské unie buď navržením specifické evropské daně, anebo nějaké dočasné daně, například na uhlíkovou energii Přejeme si, aby pouze členské státy, které se účastní mechanismu reinstalice, mohly eh, využívat tohoto navýšení vlastních prostředků, aby je mohly poskytnout lokální a rega regionální úrovni žádáme také Evropskou investiční banku, aby nám odpovídajícím způsobem pomohla při zvládání krize uprchlíků. V rámci mechanismu stávajících, které umožňují financování, nebyl tady vyhrazen žádný specifický zdroj pro řešení výzev na regionální a lokální úrovni a proto žádáme parlament, komisi a radu, a tady počítáme s pomocí národních parlamentů, že v rámci revize finančního víceletého rámce by tady mělo být více prostředků vyčleněno pro integraci, ale aby byly dány k dispozici lokální a regionální úroveň, protože tam je to nejvíce zapotřebí, protože ty nejvíce čelí těmto výzvám. Máme tady také možnosti čerpání z fondu FEDER, aby města měla přímý přístup k prostředkům, které by jim umožnili pomáhat uprchlíkům abychom tedy vytvořili lepší strukturu. Kromě toho tady existuje ještě určitá marže a sice jakým způsobem je možné vytvořit synergie mezi existujícími finančními postupy. Máme tady fond pro migraci a další fondy. Je třeba posílit partnerství, abychom zabezpečili účast všech aktérů, tedy nejenom vládní, ale také lokální, regionální úrovně a, nejme, a nejen při rozhodování o mm, přesidlování, ale abychom tady také měli jasnou koncepci, jakým způsobem hodnotit finanční mechanismy. Žádáme, co se týče paktu růstu a stability, aby ty radnice, které ubytovávají uprchlíky, dostaly větší podporu. E, potřebujeme také spolupráci mezi z městy, která uprchlíky přijímají a možná městy z nich přicházejí. Je třeba tedy neustále podporovat eh, tyto aktivity a zejména také projekty senzibilizace a vzdělávání. Tady již existují určité programy. A na závěr bych ještě jednou rád zdůraznil tu roli starostů lokální úrovně, kteří jsou konfrontováni eh, s velice obtížnou humanitární situací a nesou přitom velkou odpovědnost. Podívejte se na Lampedusu, Kale a jiné, abych tady citoval jenom několik příkladů. Eh, Rada eh, obcí a regionu Evropy je na jejich straně a vyzývá všechny k větší humanitě pro evropský projekt. Počítáme s vaší pomocí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám. všichni, kteří jste zde, jste buď členy rozpočtového výboru, nebo výboru pro finanční otázky. A je, vidíte, že tady čelíme permanentní frustraci, ale musíme být schopni um, nalézat takové priority s využitím prostředků, kterými disponujeme. Takže teď bych požádal o další řečníky, ale aby dodržovali prosím pěkně dvě minuty, protože už jsme ve spoždění. A tím prvním, a promiňte, jestliže špatně vyslovím jeho jméno, to je Miroslav Michael, který je poslancem z Polska a místo předsedou Výboru pro hospodářství a rozvoj je členem Evropské lidové strany. Děkuji bardzo, paní předsedající, šanovní paní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, evropský rozpočet má eh, sloužit prioritám ve jménu všech obyvatel, proto i výdaje, které pochází z evropského rozpočtu, musí podléhat demokratické kontrole a musí přispívat k evropské přidané hodnotě. Není možné popřít, že politika soudržnosti sehrává důležitou úlohu v procesu evropské integrace a její proinvestiční charakter je podstatný a výsledky jsou viditelné pro občany. Ovšem, pokud eh, zavedeme nové programy na období 2016 až 2020, pak eh, tady si již objevuje potřeba zafinancovat nové výdaje oddělené, které souvisí s migrační krizí. Pak je zde otázka věrohodnosti Evropské unie, což také s tím souvisí. Zda je schopná provádět ty programy, které jsou schválené, na které lidé v mnoha částech Evropy čekají. O tom hovořil i pan komisař Levandovský a to je mé přesvědčení. A pak mám otázku, jak si představujete financování nových potřeb bez toho, aby to bylo na úkor stávajících priorit, pokud tedy má dojít k skutečné revizi rozpočtu, a to tak, aby byla zabezpečena politika bezpečnostní, aby nedocházelo ke krácení prostředků na tuto. Děkuji mnohokrát a slovo má nyní člen finského parlamentu eh, výbor pro finanční záležitosti. Máte slovo. Eh, <clears throat> paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Eh, lyhyesti komentoi. Děkuji. Rád bych něco stručně podotkl k těm všeobecným zásadám. Tady víme, že je to jasné. Jsme v situaci, že používáme veřejné prostředky Evropské unie na národní úrovni, na komunální úrovni a je třeba vyhodnit tři věci. Za prvé transparentnost, pak eh, vlastně audit ze strany veřejného sektoru, kontrola a pak samozřejmě to, že se ti příjemci musí někomu zodpovídat. Co se týče uprchlické politiky, tady čelíme skutečně obrovskému problému, neboť eh, uprchlíci sem přišli velice rychle, velmi nečekaným způsobem což je skutečný problém jak pro Evropskou unii, tak samozřejmě pro jednotlivé členské státy. A je to problém pro finanční rámce na národní úrovni. Pokud se podíváme na výdaje, pokud vypočítáme všechny deficity, podíváme se na ta kritéria, které jsou nyní na evropské úrovni definována, budou se tady používat pro deficity národního rozpočtu. Tady je třeba koordinace, což je typická otázka, kdy je třeba, aby spolupracoval Evropský parlament s národními parlamenty. A pak je třeba hledět i na to, jak se chovají vlády na radě. Proto se tedy ptám, existuje možnost vyvinout nové finanční nástroje, ty potřebujeme. A pak je důležité, že pokud tedy vydáváme veřejné prostředky, tak musíme vždy měřit, jak efektivní to bylo. Na to musíme vždy dbát, pokud utrácíme peníze z veřejných rozpočtů. Děkuji. Děkuji. A slovo má nyní Reimer Berger. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji nejdříve za příspěvky a paní zástupkyně UNHCR skutečně ukázala, kde je to bolestivé místo. Já si nespomínám na jednu jedinou konferenci za poslední desetiletí, který jsem sledoval jakožto odborník na rozpočet, kde by ty sliby, které padly, byly skutečně v souladu s těmi prostředky, které pak byly skutečně poskytnuty. Takže já bych rád od vás věděl, jak to odhadujete vy. Poté, co tady máme všichni tu zkušenost, že mezinárodní společenství v poslední době nebo za poslední rok naprosto zanedbala aktuální vývoj. Prostředky ve světovém protavenovém programu byly až do podzima poskytovány v výši roku 2014, trošičku více než v roce 2012 a 2013. Vůbec to neodpovídalo té situaci a dobře víme, k jakým výsledkům to vedlo, totiž, že lidé se vydali na cestu. To je část reality. A z toho vyplývá politická otázka. Za prvé, stačí ty přísliby, které byly učiněny v Londýně, a to co vy tedy máte jako příslip, jak dlouho to bude stačit, to ty prostředky, na které můžete spoláhat. Pokud se podíváme na to, co bylo přislíbeno v Londýně, tady máme velký nepoměr mezi zeměmi, které se masivně angažují a jinými zeměmi i z regionu, ale nebo mimo Blízký východ, které i nadále, nadále se snaží vyvlést z té odpovědnosti a neangažovat se. Neměli bychom mít eh, vyvinout nějaký silnější mechanismus, kde budeme reagovat rychleji a automaticky, kde tedy nebudeme potřebovat celé měsíce, než sejdeme na nějaké konferenci a učiníme ty přísliby. A další věc, právě jsem to viděla, neboť jsem ty dokumenty obdržela až teď, Africký fond, který komise založila, tady máme 1,8 miliard které vznikly z převrstvení z rozvojového fondu a evropského rozpočtu. Národní eh, příspěvky tam došly do posud ve výši 81 milionů, z těch přislíbených 1,8 miliard a u toho mandátního fondu tam eh, také došlo k prostředků a z národních fondů došlo zatím 60 milionů. Tady a všem vidíme na těch číslech, že se nám mění toky uprchlíků. Trochu méně pochází nyní ze Sýrie, relativně konstantní je příliv z Iráku a velmi silný nárůst máme zejména v afrických zemích. A nyní jsme v obtížné situaci, kdy jsme v podstatě částečně obklopeni více či méně stroskotanými státy. Jak tedy chceme tlačit na to, aby se navraceli utržlíci, kteří nemají šanci na azyl či na trvalý pobyt, jak chceme dosáhnout, aby tyto země brali tyto osoby, když zároveň nejsme schopni se finančně, společensky a společensky a politicky angažovat, protože samozřejmě ty země budou vidět ten příklad Turecka, budou to chtít považu, po, budou to požadovat podobně a nejde jen o, o peníze, jde o to, že chceme dosáhnout stabilního sousedství. A základní otázka je to, co jsme udělali špatně s ohledem na ty klíčové priority naší politiky sousedství, neboť ta zjevně nefungovala. Měli bychom se tedy znovu silněji obrátit eh, k financování konkrétních projektů, tak aby ty peníze se skutečně dostaly k lidem na místě, anebo jsme u toho abychom, eh, a já to trochu jaksi přemrštím, abychom, že chceme financovat prestižní, projekty oligarchie. A nedělejme si, nic si nenamlouvejme, definice bezpečných třetích zemí je správná, ale pokud si nedáme pozor, tak ty země, které jsou nyní definovány jako bezpečné třetí země, například země na Balkánu, nám velmi rychle sklouznou do zcela jiné situace. Takže tady si musíme nadefinovat obsahy, a pak z toho vyvodit rozpočtové důsledky. A dále, pane předsedo, poslední věc. Článek 80 Lisabonské smlouvy hovoří o solidaritě mezi eh, členskými státy navzájem také v případě uprchlické krize, že se tedy spravedlivě rozdělí zátěž. A podle toho, co já vím, komise již učinila dělení v tom smyslu, že jak ESF, tak Fond pro regionální rozvoj může být využit proto, aby se zvládaly nové výzvy, jako například právě uprchlická krize. Mohla by to tedy být spolufinancováno. Já tady, tady mm, hovořím k eh, polské kolegyni, je třeba podle mě eh, využívat i ty strukturální fondy proto, aby se dokázaly finančně pokrýt ty nové výzvy, alespoň spolu pokrýt. Pokud eh, nyní ovšem máme problém s kvótami, tak tady bych podotkl jednu věc. Stojíme před otázkou, zda se chceme vrátit ke klubu suverénních národních států, a aktuální situace ukazuje, že to nefunguje, nebo jsme schopni se trvale propojit, připojit k Evropské unii, což je něco mezi Putinem a Trumpem, a tímto tedy si zajistit trvalost tohoto spojení. A pokud chceme, tak je tady jasně jednoduchý model. Financování všech uprchlíků, kteří jsou momentálně u nás, ehm, stojí asi 30 miliard eur, to je 0,2% HDP členských států. Prosím, přemístěme to na evropskou úrovni eh, a také tedy to financování té agentury, o které hovoříme. Tak, aby členské státy skutečně jak si tu poměrnou část poskytli ze svých prostředků, abychom tady měli adekvátní Evropský fond, který bude podpořen odpovídajícími zdroji. To by byl alespoň minimální projev podpory a solidarity, který by byl v dnešní aktuální situaci skutečně velmi vhodný. Děkuji. Děkuji panu Bögemu. Měli bychom se také zabývat tím, jak bychom chtěli obnovit mír, protože ty zdroje jak si nevyschly. Máme 8 až 10 milion osob, které byly vyhnány. Mnohé z nich se dostávají k turecké hranici a tu již nemohou překročit, takže se tam schromažďují. Na syrské straně přímo před tureckou hranicí se nyní vytvářejí tábory. Turecko se o to stará, říkáte. to jsou situace, které prostě mají svou vlastní dynamiku a rozvíjí se dál. Nyní má slova Maria Toipenen, pochází z finského parlamentu a je členkou Evropského parlamentu, ale tedy pochází z Finska. Děkuji. Děkuji. Celý den jsme hovořili zejména o uprchlících, ale já bych ráda zdůraznila jednu věc, a totiž Měli bychom se zamyslet nad tím, kdo jsou vlastně tito uprchlíci. Máme uprchlickou krizi, ano, ale také máme krizi e, žadatelů o azyl. Jsou to dva různé typy osob. A samozřejmě je to zátěž pro rozpočty. A ta největší zátěž je to, že tady jsou ekonomičtí uprchlíci, kteří nemají práci, dostávají se do Evropy a v Evropě si i žádají o sociální dávky, například o podporu v nezaměstnanosti, což je samozřejmě problém i se ohledem na směrnici o vysílání pracovníků, ze které vznikají jisté pomenosti právě e, které se týkají vyplacení sociálních dávek. Je to velký problém a je to velice nákladné. A pokud se snažíme v Unii všechny tyto problémy vyřešit, současně najednou, tak já bych tomu ráda řekla, že pochybuju, že je to možné. A proto bychom si měli zvolit jasné priority. Měli bychom si říci, odkud, z jakého pohledu, z jaké perspektivy chceme k tomu problému přistoupit a řešit ho. My ve Finsku říkáme, že každý jednotlivý problém se musí řešit odděleně, sám za sebe že prostě ve, fin- my ve Finsku říkáme, že sekerou můžete vždy rozseknout pouze jedno polínko. Odetnout jednu větev. Takže si skutečně musím jasně říct, čemu se chceme věnovat prioritně. Problému s azylem nebo uprchlíkům. Právě se hovořilo o míru. Já si myslím, že to je ten základ všeho, abychom vytvořili mír, ale zároveň jsem také toho názoru, že i klimatické změny sebou přinesou mnoho, mnoho změn. Bude méně čisté vody, bude méně životního prostoru, zejména v Ázii, a to je také velmi znepokojivé. Ale není to překvapující, stejně jako není překvapující to, že vznikla krize s žadateli o azyl. Dobře víme, že dojde ke klimatickým změnám a já se ptám, jaké zdroje jsme proto připravili. Že to jsou zásadní věci. Krátce jeden příklad tématu klimatických změn. Ve Finsku, když jsem byla malé dítě, tak jsme měli sněhové záj, věje, které byly tři metry vysoké. Děti po nich sáňkovaly. A nyní v zimě prší. A ten sníh, ten jsme tam měli ještě před 15 lety. Děkuji, děkuji za vaše metaforické vyjádření, za vaši moudrost. A nyní Izabel Pérez, ta bude poslední řečnicí v rámci tohoto kola, je to členka portugalského parlamentu z frakce GUE. Prosím a ze politického skupení bloku, tedy škéta, tedy z bloku. Dobré odpoledne vám všem a děkuji, pane předsedo. V průběhu tohoto odpoledne této debaty se nám podařilo dojít k závěru ohledně rozpočtu a jeho eventuální revize. V stávajícím rámci máme nedostatečné položky pro platby, ale takový politický rámec, který tedy vede k tomu, že je zapotřebí politicky reagovat a společně reagovat za všechny země. Takže takový je scénář, a stávající reakce je tedy složitá. Již to zaznělo, že je třeba tedy řešit finanční krizi, rozpočtovou krizi, ale je třeba také řešit humanitární uprchlickou krizi a ochranu Schengenu, politické rozkoly, ideologické rozkoly, které vedou k extremismu, nezaměstnanost mladých, což je s čím dál závažnější v dnešní unii a, a skutečnost, zda to může být větší míra investic, to zase může vést k ještě hloubkovějším diskuzím, anebo tu budeme hovořit o politických prioritách pro náš rozpočet a to si myslím, že by asi mohla být ta nejvýznamnější diskuze tedy jaké jsou politické priority, které dodáme rozpočtu. No a v tomto kontextu bych chtěla nadnést otázku týkající se zaměstnanosti či nezaměstnanosti mladých, která má závažné hodnoty v některých zemích a konkrétně v Portugalsku je to hodně závažná situace. Ehm, tady eh, záměrem je samozřejmě vypořádat se s touto pohromou, umožnit zaměstnavatelnost mladých v Evropě. Nicméně jsou tu dva zásadní problémy, které třeba, eh, na které třeba poukázat. Za prvé, vlastní efektivita toho programu pro rok 2016, eh, jak se zdá, bude to takový překlenovací moment pro rozhodování a zatím tedy to, co máme, ty údaje ještě se zdaleka nepřibližují těm cílům a počty jsou stále alarmující. A za druhé, ještě k této diskuzi, jaký druh práce by si lidé přáli a zda je prekérní či ne. A ještě na závěr jedno slovo. Co se týče uprchlíků, tady ohledně této situaci i v eh, portugalském parlamentu se eh, věnovalo velká pozornost. Řečnice byla přerušena a pan předseda říká, že o tom bude další část této diskuze. Omlouvám se tedy jen velice stručně ohledně uprchlíku. Eh, chtěla bych říci, že je tu problém, který je jasný všem. Je tu tedy potřeba znovu nastolit rovnováhu a také si uvědomit, že by všechny národy měly být eh, vůči sobě solidární a nejen, že tu jsou ti, kteří přijímají obrovské toky a pak země, které nepřijímají, tedy jsou to ty velké nesrovnalosti. Je třeba tuto situaci konsolidovat a je třeba také reagovat s větší mírou podpory zemím, jako je Řecko a Itálie, které jsou naprosto zahlceny. Nicméně toto už to to zaznělo. Nehovoří se to jenom o finančních prostředcích, ale i o té humánní stránce věci. A v tomto solidarita je důležitá. Děkuji a nyní má slovo pan eh, Ralf Brinkalos, který je členem Bundestagu, zodpovědný eh, za německou delegaci EPP. Ja, vielen Dank, Herr Děkuji, pane předsedo, za udělení slova k tématu financování uprchlíků. E, poněkud jsem udiven, kdo tady všechno byl jmenovat jako příkladá země, která velmi trpí v utrchlíky. Já si myslím, že to hlavní zátěž momentálně nese velmi málo zemí a to je například Švédsko a Německo. E, ostatní země, alespoň z německého pohledu, veškeré uprchlíky i hned posílá dále do Švédska nebo do Němečka. Vy jste, Německa. Vy jste právě hovořil o příkladu Kalé. Je mi to líto, ale skutečně Francie není příkladem pro zemi, která trpí eh, jaksi tou zátěží uprchlíků. A proto mne velmi, jsem velmi udiven, jaké země momentálně nyní v situaci v uprchlické krize jeho financování říkají, že je třeba uvolnit fiskální pakt, nebo které země na to chtějí mít evropské prostředky, protože si myslím, že pokud by nějaké země na to měly nárok, tak by to bylo Itálie, Švédsko a Německo, ale mnoho dalších zemí prostě ne. A není určitá eh, poznámka k financování uprchlické krize. Je úkolem naší generace, je to skutečně úkol pro naši generaci, abychom tuto krizi zvládli. Nemůžeme ji financovat dluhy, nemůžeme to jak si převalit na budoucí generace. Tu zátěž kolegyně Svinská měla naprostou pravdu. Příští generace, ta se bude muset pravděpodobně zabývat klimatickou katastrofou nebo zcela jinými otázkami a proto velmi, velmi nedoporučuji, abychom tady to řešili cestou dluhů, pokud budeme tedy řešit uprchlickou krizi. A poslední poznámka. Myslím si, že Německo jistě učinilo některé chyby také v oblasti přijímání uprchlíků, asilového práva a tak dále, ale skutečností je, že skutečně svět se dal do pohybu. Zažíváme něco, co připomíná putování národů, stěhování národů a to, co vidíme, to je pouze začátek, protože to budou i další důvody, buď klimatické, nebo občanské války, jiné války. A pokud nebudeme mít společnou evropskou odpověď na tuto výzvu, pokud každá jednotlivá země si bude to dělat po svém a bude se snažit, jak si se nejvíce optimalizovat, aby ta zátěž nebyla velká a pro ní, tak Evropa ztroskotá a nebudeme mít řešení pro to, abychom mohli pomoci lidem v Africe, v Ázii nebo někde jinde a poskytnout jim životní perspektivu. Proto bych tedy apeloval na to. 18. a 19. února, nehledě na veškeré ty problémy, musíme nalézt společnou odpověď na veškeré tyto otázky. Pokud ji nenalezneme, ta Evropa bude během příštích měsíců čelit skutečně obrovským problémům. Děkuji vám za vaše svědectví a posledním řečníkem je paní Jeriada, ale ta už se vyjádřila v minulém panelu. Ale přece jenom chce se chopit slova, že máte slovo. Já jsem chtěla znároznit ty lidské dopady, tedy situace mladých lidí v Irsku. V současné době jsou tu podstatné zdravotní otázky. Paní řečnice je přerušena. Mladí lidé, o tom budeme jednat v následující části. Oh, oh, bon, alors on va en Dobře, takže a ještě zůstaneme v sekci uprchlíků mm, a samozřejmě v zemích, jako je Německo, Švédsko, hovořil se rovněž o Itálii, o Řecku, a v souvislosti s přijímáním uprchlíků. Tady to je veliký problém nejenom uvnitř Evropské unie, ale máme tady také e, situaci mimo země Evropské unie, například Turecko, můžeme přidat Jordánsko, Libanon a pak celá subsaharská Afrika, protože Evropa provozuje také rozvojovou politiku. No ale když se podíváte na to setkání v Lavaletě, no tak to nebylo nejlepší východisko. Máme totiž pocit, že věci se mnoho nepohnuly. Velice rychle chcete-li nám říci pár poznámek, tak nejprve pan Valie. Máte minutu. Já jsem chtěl jenom upřesnit našemu německému příteli, že jsem nehovořil ve jménu národních vlád, ale ve jménu lokálních a regionálních vlád. Já si uvědomuji to úsilí, které již bylo realizováno. A vím, že němečtí starostové, například starosta Měchová nebo vídeňský starosta a další starostové se velice angažují v otázce uprchlíků. Také chci říci, že Solidarita to není alternativa v Evropě. Celá Evropa musí projevit solidaritu a je to na politicích, aby ji aktivovali. To se netýká pouze situace uprchlíků, naprosto sdílím to, co tady zaznělo eh, z úst paní poslankyně z Finska. Je to pouze jeden z prvků krize, která bude pokračovat po další roky. Potřebujeme evropskou politiku azylu a možná existenci nějaké agentury. Ale e, každopádně je třeba mít společnou politiku v oblasti azylu a přijímání uprchlíků. To je zcela nezbytné. 28 zemí, ale to znamená 28 různých způsobů přijímání. Zatím tedy jsme nedospěli e, k pokroku. Z titulu generálního tajemníka Asociace regionu a lokálních oblastí myslíte si, že strukturální fondy a fondy soudržnosti by měly, mohly být použity právě pro přijímání uprchlíků? Protože pakliže ne, ne, vyřešíme tuto situaci. Ale samozřejmě nemůžeme dělat zázraky. E, je třeba stanovit priority. Kdo by řekl, že přijímání uprchlíků není priorita? No tak holce bude stavět méně dálnic a méně cyklistických stezek. To je to, co jsem chtěla říct. My podporujeme ten poslední příspěvek. Samozřejmě, pakliže bychom tady měli mechanismus, který by byl daleko otevřenější v možnosti používání evropských fondů eh, ze strany lokálních, lokální úrovně, zejména radnic, to už by byl veliký pokrok. Já uvažuji konkrétně. My v současné době vyjednáváme se starostou ze Soluně, abychom mohli přijmout 1600 osob, abychom eh, splnili eh, požadavek z 29. října. Ale mm, jedná se o přímou finanční pomoc a ne, aby se muselo projít tou komplexní, komplikovanou procedurou. To už by bylo významné. A mohli bychom s tím operovat daleko flexibilněji. Děkuji vám. Teď se dostáváme k poslední části týkající se finanční potřeby pro překonání hospodářské a sociální krize, zejména v souvislosti se zlepšením situace nezaměstnanosti mládeže. Musíme skončit 18.00, takže máme 45 minut, ale paní Incerty to neznamená, že vám dáme méně času. Paní Incerty je členem výboru pro zaměstnanost italského parlamentu. Prosím. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Budu skutečně velice, velice stručná a nadnesu tady ještě jiný problém, který byl již zmíněn před chvílí. Ráda bych řekla také něco pozitivního o tom, co Evropská unie udělala podle nás. Již jste zmiňoval jeden program, který skutečně přináší své plody a který skutečně jde ku prospěchu těm, kteří něco očekávali a kteří si přejí, aby Evropa poskytovala sociálně smysluplné financování. A mám na mysli záruku pro mladé. Na, má, mám na mysli tedy pomoc mladých lidem, které žijí v zemích jako Itálie, kterým, které mají skutečně obrovskou míru nezaměstnanosti mladých. Takzvaný program NEADS, e ne velice smysluplný. A když se podíváme nyní na rozpočet tak, eh, a budeme provádět jeho revizi, tak je třeba eh, si jasně říci, že toto je jedno z opatření, které bychom měli zachovat a i nadále financovat. Chtěla bych poděkovat eh, panu předsedovi výboru pro rozpočet za možnost tady říci a zdůraznit, že je nutné prodloužit onu takzvanou záruku pro mladé protože je zde skutečně odůvodněný zájem o toto inovativní opatření, které bylo založeno v roce 2013, tedy před třemi lety. A ještě ráda bych tady uvedla několik všeobecných úvah a údajů, aby vám bylo jasné, o co se vlastně jedná. Ráda bych dodala, že se to netýká pouze zemí jako Itálie, Portugalsko či Španělsko. Dnes existují nové makroekonomické prognózy, které nedávno zveřejnila komise, jsou to tedy prognózy s zimy, které ukazují, že nyní čtyři roky po akutní fázi krize ještě nejsme v situaci, kdybychom mohli říci, že máme dostatečně silný růst ve všech zemích. E, tak silný, aby právě se snížila nezaměstnanost mladých lidí. Některé investice se sice již poněkud oživily, ale pořád zůstávají na příliš nízké úrovni. Již bylo řečeno, již dnes dopoledne jsme uváděli, že nyní jsme u růstu ve výše 1,9 a na rok 2017 máme prognózu že růst nebude vyšší než 2%. A co se týče situace zaměstnanosti, tady máme velmi, velmi minimální oživení, ale přece jen je to oživení. A toto oživení by nás v eurozóně mělo přivést k nezaměstnanosti, která bude tak nějak kolem 10%. A nyní k nezaměstnanosti mladých. Tady máme jistou změnu, lehkou změnu trendu, ale absolutní čísla, čísla zůstávají i nadále vysoká. V prosinci 2015 tady máme 21 až 22 v celé EU, což je snížení e, oproti e, roku před e, minulému, tedy roku 2014, ale nestačí to, pokud Není to tedy dostatečně silný pokles. Pro celou Evropskou unii tedy i nadále přetrvává nebezpečí, že ztratíme celou jednu generaci právě z důvodu nedostatku pracovních příležitostí. A mnozí mladí lidé se ani nedostanou do škol či do vzdělávacího systému navzdory veškerým snahám musím učinit tento závěr, že tady situace ještě není taková, jaká, jaká by měla být, jakou bychom si přáli. Chválím tu iniciativu záruky pro mladé a ráda bych tady krátce načetla hlavní výsledky této iniciativy v Itálii. Tak, abychom společně uviděli, jaká opatření byla provedena a k jakým konkrétním výsledkům vedla. První pozitivní aspekt této evropské iniciativy iniciativy pro mládež. Byla možnost zahájení silného dialogu, možnost výměny informací o osvědčených postupech, které má, jsme vyvinuli na národní úrovni, tak, abychom se jeden od druhého mohli učit. Víte, že Itálie je druhou největší zemí, která užívá tyto evropské zdroje více než 65 milionů eur jsme obdrželi, což odpovídá právě vysoké míře nezaměstnanosti v naší zemi, nezaměstnanosti mladých lidí. V prosinci 2015 jsme v Itálii měli nezaměstnanost mladých lidí ve výši 37,9 Evropské peníze plynuly do Národního operačního programu, který spravuje Ministerstvo práce, které zmobilizovalo celkově půl miliardy eur 150 milionů z eh, fondu ESF a pak tady bylo národní kofinancování, které musí poskytnout každý členský stát, který se do programu zapojí. U nás eh, jsme zapojili milion 720 tisíc mladých lidí. Máme trošku jinou věkové spektrum. U nás to platí i pro mladé lidi 29 let, protože máme jiné spektrum nezaměstnaných mladých. E, zájem byl obrovský, jak u lidí, kteří jsou nezaměstnaní, tak i u mladých lidí, kteří ještě chodí do škol několik údajů z Ministerstva práce, které e, každý měsíc údaje aktualizuje. Dnes jsme v situaci, kdy se zapojil asi milion mladých lidí. To jsou ti, kteří mohou se zapojit. Mnoho dalších se zapojit nemohlo, protože nesplní veškerá kritéria. Převážné většina procento zájemců bylo skutečně zaregistrováno a počet osob, které tedy mají užitek z tohoto programu, to je 700 milionů a více než 270 milionů potom dostalo podporu z e- toho evropského programu. Počet zaregistrovaných osob je vysoký, a každoročně narůstá asi o 10 tisíc dalších nových mladých lidí. Navzdory tomu, že počet zaregistrovaných narůstá, musím říct, že e, ta podpora e, roste rychleji, než vlastně je ten samotný nárůst zaregistrovaných. V lednu 2015 Eh, registrace narostly o více než 5 Programy se otevírají, zřizují, mladí lidé mají určitý odpovědající přístup a zaznamenali jsme u nich 6% nárůst, tedy jasně posílená účast. Údaje, které máme k dispozici, ukazují, že je čím dál tím více jasnější, že od, od okamžiku, kdy je mladý člověk zaregistrován, to trvá velmi krátkou dobu do, do, do okamžiku, než to ten mladý člověk dostane uh, podporu ve formě nějakého toho konkrétního opatření, což je velice dobré, protože je důležité, aby ta lhůta byla krátká, aby mladí lidé příliš dlouho nečekali. A tady skutečně dochází k tomu, že se vytváří sítě a e, to vede k silnějšímu zapojení osob. Co se týče finančního profilu, tak zde bych ráda podotkla, že byla zavedena opatření a máme ty údaje od ministerstva práce, a vidíme, že 80% prostředků, které jsou k dispozici, je skutečně vyčerpáno. Vynaloženo konkrétním způsobem. To jsou, myslím, velice zajímavé údaje, které ukazují, že tato iniciativa postupně dosahuje svých cílů, i když existují skutečně velmi velké rozdíly mezi jednotlivými regiony, zejména co se týče vzdělávání a školení. Tady je tedy třeba se zaměřit na konkrétní regiony a podívat se na to, jak eh, jim můžeme pomoci v jejich dalšímu rozvoji. Pro, za Itálii musím říct, že záruka pro mladé byla tím odrazovým můstekem proto, že jsme nyní skutečně začali provozovat aktivní politiku. Dříve jsme měli spíše pasivní e, politiku zaměstnanosti, ale dnes máme skutečně politiku, která je aktivní, která se aktivně snaží zprostředkovávat mladým lidem práci. Dále máme například reformu pracovní, která se nazývá Jobs Act. Máme Vytkli jsme si za cíl nakonec dosáhnout v rámci veškerých, veškeré podpory, které pod, pož, nabízíme, mít větší homogenitu a zkušenosti, které máme právě v oblasti záruky pro blané, jasně ukazují, že je třeba vytvářet silně sítě. To platí jak pro naši zemi, tak pro evropskou platformu. Platí to tedy pro veškeré různé úrovně. A To se k závěru, prosím. Ano, pokusím se to stručně dokončit. Ano, ano. Mám toho tolik na srdci. Ale schnu to. Ano, ne, takže celý ten proces ještě není u konce. A budeme ho, ten program rozvíjet dále. Naším cílem je, aby to probíhalo tak podařeně jako v minulosti a chtěla jsem ještě jednou zdůraznit, že to je skutečně pozitivní vývoj, který má symbolickou hodnotu. Ta záruka pro mladé to je program, který má omezené zdroje, ale přesto ukazuje hmatatelné výsledky a tím jasně eh, jak si zviditelňuje roli Evropské unie. A je dobré, že pomáhá mladým lidem získávat práci, právě mladým lidem, které trpěli hospodářskou krizi. Děkuji mnohokrát, ještě budete mít slovo, abyste mohla zareagovat na to, co tady zazní v diskusi. A nyní promiňte, že jsem vás přerušila, chtěla jste hovořit k této části, takže prosím, máte slovo. Ano, um, um, uprchlíků, se to hovořilo. A nyní tedy k situaci v Irsku. Myslím si, že v Irsku máme druhou nejvyšší eh, míru nezaměstnaných mladých a alternativu, kterou oni mají a která, o které se jim hovoří, protože tady jsou tu i otázky například mentálního zdraví, tak eh, zejména mladí lidé mají velké potíže nalézt kvalitní místo, takže oni prostě buď se vrhají do vody, anebo do letadel. Prostě migrují, uprchají z naší země a to je nepřijatelné, aby tato záruka pro mladé byla eh, tak, jak si neměla svůj úspěch, jak si neplní svoji funkci, kterou by měla plnit. Dále v Irsku také vnímáme, že tedy ta jsou tu různé režimy ve prospěch zaměstnanosti, ale to je spíše urážka, protože jim nabízí jen malé finanční prostředky. Spíše je to stojí peníze, abyste jeli do nějaké práce, než že si vydělají. Pak tu máme také zeměpisné problémy, hovořilo se o tom pokrytí a to všecko prostě rozčiluje naše mladé a mladí jsou naší budoucnosti. Já nevím tedy, jestli to můžeme jednoduše dát stranou, když prostě oni od nás dědí takovou tu Evropu, tu Evropu, kterou jsme pro ně tvořili. Já bych opravdu raději viděla mnohem větší nátlak na národní parlamenty a pak také samozřejmě, když nastane chvíle hodnocení, že to prostě nebude zase opětovně odloženo a už se k tomu nikdo nevrátí. Potřebujeme opravdovou sociální strukturu, která bude fungovat, mít zdroje, mít odbornou přípravu a zajistit, že prostě mladí lidé budou mít budoucnost, protože tu zatím v Irsku rozhodně nemají. Děkuji. A slovo má není pan Vladimír Maňka. Děkuji, pan předsedo. Děkuji, pane předsedo vždy, eh, nebo odevšud slýchám pozitivní hlasy na tento projekt a také má země Slovensko. V době, kdy se financoval tento projekt a kdy pak za půl roku skončil, tak až 86% mladých lidí, kteří ho absolvovali, zůstali zaměstnáni. Ten projekt byl tedy skutečně velice úspěšný a proto nechápu jednu věc. Když jsme vyjednávali o rozpočtu na rok 2016, tak v rámci dohodovacího řízení potom rada přišla s tím, že nechce mít žádné závazky v rozpočtu na rok 2016 na tento projekt, že ho potřebuje nejdříve vyhodnotit během roku 2016. My jsme se proti tomu naštěstí postavili a přijeli jsme společné usnesení, kde říkáme, že je třeba vyhodnotit projekt ještě v prosinci 2015, protože všichni ministři už měli v té době ty podklady k dispozici i náš. Ono ještě není k dispozici, bude během prvního čtvrtletí. Já se tedy ale ptám, na základě čeho zaujímá rada takovéto stanovisko, když my tady všichni z národních parlamentů říkáme, že ten projekt je úspěšný, že je třeba ho podpořit, pak se nám skutečně může stát, že nefinancujeme věci, které jsou dobré pro zaměstnanost a rozvoj Evropy na základě toho, že nefunguje komunikace. A proto vyzývám kolegy z ostatních parlamentů, abychom my společně komunikovali tak, abychom ukázali radě, že rozhodují národní parlamenty o takovýchto věcech, o tom, s jakým stanoviskem by měla jít rada na vyjednávání rozpočtu, abychom takové fantastické projekty dokázali nadále podporovat. Merci. Děkuji. Obracím se k Izabele Gires a chtěla by něco říct zejména k zaměstnanosti mládeže, protože už se o tom zmínila. Obrigada. Um, děkuji. Takže když se vrátím k tomu tématu, které jsem zmínila v té předchozí části, a já jsem tu nadnesla problémy, které jsme zaznamenali v souvislosti s touto iniciativou, tedy zda je efektivní, a jaký byl v podstatě praktický výsledek takového programu? Už jsme si tu vyslechli právě příklady Itálie a jiné příklady by bylo zajímavé si vyslechnout, aby se potvrdilo, že v podstatě to vede ke stejnému, že tedy počty nezaměstnaných mladých se stále navyšují, přestože se ty programy implementují. Takže nás to vede k zamýšlení, co to tu vlastně implementujeme a jak ty programy můžeme vylepšit, aby ty výsledky byly odlišné. A také jsem nadnesla otázku ohledně druhu práce, která se vytváří prostřednictvím takovýchto iniciativ, protože v mnoha případech, v mnoha zemích to sloužilo k vytvoření prekérních pracovních míst a napomohlo to vlastně k tomu, co tu zmínila jedna eh, z ostatních kolegyň, že prostě nevidí budoucnost, nevidí žádnou naději eh, naší mladí a došli jsme do takových situací, kdy určití mladí chodí z jedné stáže do druhé a nemají žádnou pracovní smlouvu. A to má tedy i dopad na to, jak nahlížejí na svoji budoucnost a také na způsob, jakým tato iniciativa může být eh, či nemusí revidována a zdá je třeba toto brát v potaz protože abychom vyřešili strukturální problémy nezaměstnanosti, nemůžeme tu mít opatření, která nejsou strukturální, která jsou v podstatě jenom takovou dočasnou iniciativou. To znamená, důležité je to v rámci celé té diskuze o rozpočtu, zda tedy zaměstnanost mladých je velkou prioritou v tuto chvíli a pokud ano, tak zda se zvažuje ta otázka zaměstnanosti mladých, ale zprávy anebo bez zpráv, protože to také nemůžeme dát stranou v rámci této eh, komplexní diskuze. Děkuji. Nemám tady žádné další žádosti o slovo. Hmm. Protože máme trochu času, Dovolte, abych se teď odloučil od své role předsedy a abych pohovořil z titulu poslance Evropského parlamentu. Pravdou je, že nezaměstnanost mládeže samozřejmě nabourává věrohodnost Evropské unie, pakliže jeden ze čtyř mladých lidí je nezaměstnaný. V určitých zemích je to jeden ze dvou. Kromě několika zemí, které již tradičně mají dobrou hospodářskou situaci a snaží se o duální systém vzdělávání, učňo, mají učňovské školy. To vidíme v Německu, vidíme to v Nizozemsku, vidíme to v Rakousku. A je nás několik poslanců Evropského parlamentu, kteří eh, předložili k hlasování pilotní projekt pro povzbuzování mobility učňů. Eh, protože Studenti, kteří využívali stipendia v rámci programu Erasmu, eh, jsou méně ohroženi rizikem nezaměstnanosti. A my bychom chtěli, aby i učňové mohli strávit rok eh, profesionálního vzdělávání mimo svou zemi původu a to by jistě povzbudilo jejich mobilitu. A proto bychom chtěli podporovat výměnu zkušeností eh, v oboru učňovství. 28 členských států, 28 úprav týkající se učňovského vzdělávání některé země vůbec nemají nějaké legální předpisy. Čili nad rámec této iniciativy pro mladé lidi. Možná, že by bylo třeba z toho vyvodit konkrétní opatření a vyvinout nějaký text, který by upravil učňovské školy. Vždyť nemůžeme prostě realizovat jednotný vnitřní trh s 28 legislativami upravujícími učňovské školství. Mm, rád bych povzbudil národní poslance. Eh, také k této myšlence ujišťuji vás, že Evropský parlament se tím zaobírá a my navrhneme, aby tady vzniklo nějaké eh, centrum pro učňovské vzdělávání a tato centra by měla být ve dvou různých zemí a učňové by eh, měli na základě doporučení mít jak teoretické vzdělávání pro rozšíření jejich vzdělání, ale zároveň možnost učit se praktickým dovednostem u podniků, jejichž takový řetězec bychom chtěli vytvořit. Bude to experiment, abychom byli schopni identifikovat také překážky mobility učňů v Evropské unii, protože my jsme pevně přesvědčeni o tom, že by to byla jedna z možných odpovědí na to, aby mladí lidé měli větší šanci získat práci. To byl poslední příspěvek. Paní eh, poslankyně, prosím pěkně. Sí, grazie. E, naturalmente io ho dato solo... Děkuji vám. Já jsem tu uh, kvantitativně hodnotila situaci. Samozřejmě, že toto vše je takový malý aspekt toho rozsáhlého problému celkového boje proti nezaměstnanosti mladých. Zejména tedy se to týká těch strukturálních opatření, týká se to investic. A, tedy to je ta první alternativa. Já bych chtěla zdůraznit, že toto opatření je možná jedním z těch mála, Ovšem je jasné, že ve, eh, z něj vzešly iniciativy, které povzbudily paralizovaný trh, například eh, větší míra použití těch odborných stáží, což je polovina těch opatření. Stáže to jsou takové první kontakty mladých s pracovním trhem. Ovšem existují i jiná opatření, jako různá školení, části odborné přípravy. Tady hovoříme zejména o opatřeních pro ty, kteří již nestudují, ale ještě nemají tedy žádný vztah s pracovním světem. Ta stáž, to je takový první stupínek, taková první orientace eh, v tom pracovním světě. Um, ano, měli jsme tu také eh, vysoké procento těch eh, odborných druhů příprav, měli jsme tu takové ehm, smlouvy pro odbornou přípravu a ty se využívaly ještě víc než eh, ten program záruky pro mladé. Pak jsou tu také eh, iniciativy ve prospěch sebezaměstnanosti. Samozřejmě, že takovéto opatření jako takové osamoceně to nestačí, je třeba je propojit i s ostatními, které jsem zmínila. A i přes všechny ty potíže o kterých se tu diskutuje, třeba se zamyslet, jaké úpravy učinit. Nicméně milné by bylo, kdybychom nešli cestou strukturálních úprav, tedy kdyby společenství toto neřešilo strukturálně, tím pádem bychom ztratili veškeré ty eh, malé zdroje, které máme na evropské úrovni a zhoršilo by to ten obecný akční rámec, prostě by jsme o ty zdroje přišli. No a samozřejmě, že taková diskuze o pracovním trhu, o průmyslových politikách, o investicích, to je mnohem eh, rozsáhlejší eh, pole. Omlouvám se, ale já jsem se tu zdržela více u té částky financování těch opatření, aby tedy ta opatření byla uh, opravdu efektivní. To je vše, pane předsedající. Euh, Děkuji vám mnohokrát. Tím se dostáváme k závěrům eh, výměny zkušeností. Tato diskuse byla velice bohatá a dovolte, abych poděkoval každému z vás, drazí kolegové, členové národních parlamentů i členové Europarlamentu. Eh, paní Toma eh, se účastní přípravy revize víceletého finančního rámce. Nepochybuji o tom, že dnes tady dostala podněty k dodatečným faktorům, které mohou obohatit její agendu a že to jistě vyřídí panu Olbrichtovi a že předloží návrh, který bude zvažován na našem výboru pro rozpočet zhruba v měsíci dubnu. To bude rozpočtové jaro. Musíme si uvědomit, že jsme na závěr se ocitli určitou cyklu a nemůžeme takto pokračovat. Budeme-li chtít Eh, Evropanům. Nebudeme-li chtít Evropany postavit před absolutní bezmocnost Evropské unie. A je tady veliké riziko, že zůstaneme právě v tomto imidži neschopnosti, bezmocnosti. Paní Toma, chtěla byste se s námi podělit o vaše závěry. Mm, s veškerou skromností dovolte, abych poděkovala panu Valie a dámám sedícím za tímto panelem za jejich účast, za jejich příspěvky. Zazněla tady celá řada ideí. To, co řekl ten či onen, samozřejmě eh, tím se budeme zaobírat mezi jednotlivými návrhy. <laughs> Zazněly i ty, které by vyžadovaly revizi smluv. No ale jak to udělat tedy? Co? Změnit smlouvy? To je dobrý nápad, kdybychom to mohli ovlivnit. Uh, Hmm, každopádně tady zazněly ideje, které mohou přispět k perspektivě, jako například přímá osa, přímý přístup k čerpání prostředků ze strany lokální a regionální úrovně, aby se mohli dostat přímo k rozpočtu Unie přímým způsobem. Dále eh, hodně se diskutuje Víte, že na našem výboru se o tom velice mnoho diskutovalo, kdyby tady byl pan Olbrecht. Eh, Bohužel tady není, mohl by jistě říct si daleko více věcí než já, ale on také by řekl pozor, musíme se podívat také na pravidla hry. Pravidla hry, která jsou zakotvena ve víceletém finančním eh, plánu 2014 až 2020, neumožňují, abychom si vybrali Eh, národní obálky či změnili je, které byly přiděleny. Samozřejmě, že musíme být žádostiví v té revizi, eh, protože ten rozpočet 2014-2020 už vůbec není v souhodu se situací, ale přesto je třeba ho respektovat stejně tak jako smlouvy. A No, já bych skončila pozitivně, i když si uvědomujeme, že záruka pro mládež nebyla kouzelnou hůlkou, ale neexistuje nikde kouzelná hůlka, mohli si dovolit říci. My, parlament, jsme skutečně stále navrhovali, by byly vytvořeny specifické fondy potírající nezaměstnost mládeže a můžeme pouze litovat, že sotva dva roky poté, co to bylo nastartováno, tak celé tato ustanovení bylo zrušeno. Nejhorší je, že nejméně dva roky poté se to teprve bude vyhodnocovat. No, tak to není seriózní přístup, že? Je tady celá řada záležitostí, o kterých je třeba diskutovat, ale můžete se být jistě tím, že jsem si všechno zaznamenala a prosím pěkně, neváhejte přispět i písemnými příspěvky. E, máte-li nějaké nápady, máte-li nějaké návrhy, my se všemi budeme zaobírat na našem výboru. A prosím pěkně, nezapomínejte, já už jsem to řekla paní finské poslankyni, že nesmírně důležité mít více než jenom jednu prioritu. Rozpočtové položky 2014 až 2020 se týkají hlavně externích akcí, které jsou dnes zapotřebí. Nemůžeme se domnívat, že tady existuje pouze jedna jediná priorita. Ani žádný národní rozpočet nemá pouze jednu jedinou politickou prioritu. Žádný. Vidíme, že když se škrtne eh, jedna položka ve veřejném sektoru, můžeme se bát, že to vyvolá další krizi. Musíme si uvědomit, před jakou nalévou situací stojíme, je třeba lépe řídit rozpočtovou strukturu. Děkuji vám, pane předsedo. Blížíme se tedy k závěru našeho meziparlamentního zhromáždění a dovolte, abych já jako předseda rozpočtového výboru vyjádřil své přání, abychom zintenzivnili naše vztahy s národními poslanci. Problém nás, europoslanců, je, že Evropě se moc nedaří hovořit s Evropany. A máme-li zítra vysvětlit Eh, Evropanům, co je to evropský rozpočet. Myslím si, že by to bylo velice obtížné, eh, protože demokratická výzva je, že se zvolil, aby se zvolil čitelný a srozumitelný rozpočet pro obyvatele, které reprezentujeme. A tady máme ještě nedostatky v pokroku. Rozpočet je pouze výrazem politické vůle a vize. Samozřejmě nelze všechno upravit rozpočtovými odpověďmi. Je tady také institucionální problém a problém vládnutí. A z tohoto hlediska Evropa musí ještě dospět k podstatnému pokroku je třeba poukázat na to, že fondy, které používáme v rámci Evropského fondu, mají svůj užitek. Proč bychom se měli obracet na členské státy, s žádostí o finanční pomoc, abychom jim tu, tu, ty finance vrátili, ale s příslušným legislativním balíčkem. A to Evropě propůjčuje e, tuto představu, tento image byrokratů, technokratů a příliš velké komplikovanosti. E, jistě jsme dospěli k závěru určité epochy a europoslanci, kteří se zaobírají rozpočtem, musíme eh, se snažit o to, aby to fungovalo, ale my tady nemáme diskuse o příjmech. Členské státy jsou uzavřeny v určitém korzetu na těch sedm let toho víceletého finančního rámce, jako kdyby tady bylo nějaké podezření nebo prezumpce výdajové hysterie. Evropský parlament je odpovědný a chápe se své odpovědnosti a prokázal to právě v rámci své ochoty přistoupit k revizi víceletého finančního rámce, ale tato hm, bitva není vyhrána. Je třeba diskutovat hm, se vládami členských států a neexistuje tady veřejné mínění k tomu. Hmm, uvidíme, zda jednoho dne se budeme moci obrátit k Evropanům, abychom jim vysvětlili, co všechno je ve hře. Pravdou je, že ten korzet, ten legální základ vytváří takovou strohost, že tady je riziko, že nebudeme moci reagovat na krizové situace a nemožnost reakce na krizovou situaci, to znamená výraz bezmocnosti výraz bezmocnosti může samozřejmě živit veškeré možné formy xenofobie a populismu. A naší úlohou je prokázat, že jsme schopni čelit situacím, kterým jsme vystaveni, definovat priority a postupovat podle nich. To je politický závazek a doufám, že mu dostojíme. Děkuji vám všem za vaši účast Rozpočet to je odraz reality a v politice realita velice často je v opozici. Hodně odvahy vám přeji.